Eh, hello, good morning. Eh, every... Dobré dopoledne. Všechny vás zdravím a vítám a omlouvám se za krátké spoždění. Den Dalton totiž nemůže být tady na první bod, tak jsme velice rádi, že tady aspoň Eva, abychom mohli zahájit schůzi. Na návrhu pořadu jednání máme pár změn. Za prvé, jak víte, tak o zprávě Gabarta Vosa o smlouvách o poskytování digitálního obsahu. To hlasování bude odloženo a čtvrteční odpolední zasedání bylo zrušeno. Pokud k tomu nemáte připomínky či proti tomu námitky, tak můžeme návrh pořadu jednání schválit. Jak všichni víte, toto zasedání se vysílá na internetu a také máme nový zpravodaj Imco News, který jste dostali e-mailem, ale je k dispozici i na papíře. První bod je zpráva o probíhajícím trialogu, konkrétně agenda schválení typu, ale protože Dan Dalton přijde pozdě, tak tento bod přesuneme až té, co tedy probereme zprávu a pozněvací návrhy týkající se stanoviska návrhu směrnice, které by měly zvýšit kompetence národních orgánů dozorových a, a Spravodajkou je Eva Mejdel a já jí dávám slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Jak víte, cílem tohoto návrhu směrnice je zajistit eh, řádné fungování jednotného trhu s cílem účinnějšího prosazování pravidel hospodářské soutěže ze strany vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž při uplatňování článku 101 a 102 smlouvy o fungování Evropské unie. Ráda bych zhrnula cíl tohoto návrhu směrnice. Je jich vlastně několik. Stanovují se zde klíčové oblasti, jejichž prostřednictvím se dají posílit vnitrostátní orgány pro ochranu hospodářské soutěže. A to posílením jejich nezávislosti na politickém či vlivu, poskytování adekvátnějších prostředků, finančních, technických a lidských zdrojů, ale také posílením vyšetřovacích pravomocí těchto orgánů. Zároveň se má zajistit, že národní orgány orgány pro ochranu hospodářské soutěže mohou uvolovat pokuty, které budou přiměřené a účinné. Tento návrh také volá potom, aby vznikly procesy, které zajistí imunitu proti eh, pokutám pro firmy, které chtějí nahlásit kartely. Děkuji mnohokrát stínovým zpravodajům a zpravodajkám za jejich pozněvací návrhy. Většina pozněvacích návrhů se ubírá ve směru ducha návrhu, který jsem právě popsala, a jsou také v souladu s návrhy, které jsem předložila já ve své zprávě. Nyní bych se ráda soustředila na čtyři body. Za prvé, aspekt nezávislosti Národního orgánu pro hospodářskou soutěž. Je tedy třeba zajistit, aby jejich vedení zaměstnanci, týmy a členové fungovali nezávisle a to bez nějakých příkazů ze strany jiných institucí. A také musí dodržovat pravidla týkající se zabránění střetu zájmu. Na druhou stranu, když u zaměstnanců budeme regulovat období, po kterém se musí zdržet podobné činnosti, tak nezapomínejme na to, že tyto vnitrostátní orgány um, používají vlastně stejnou skupinu lidí jako jiné orgány a pokud to období bude příliš dlouhé, tak nebude možné účinně nabírat nové zaměstnance. Co se týče nezávislosti a rozpočtu, tak zde mám za to, že vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž by měly mít zvláštní rozpočet a měly by být schopny více prostředků věnovat na jednotlivé případy. Na druhou stranu ale nesmíme zapomínat ani na to, že máme různé úpravy rozpočtů a tento návrh by neměl narážet na místní rozpočtová pravidla Nezapomínejme také na to, že různé vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž jsou financovány různě. Některé z nich jsou financovány pouze přímo, jiné se financují samy, případně mají kombinované financování. Teď co se týče pokut. Společná maximální pokuta ve výši 10 eh, je řešením, které dává podnikům více právní jistoty a přiblížíme se tím k rovnějším podmínkám. 10% je v tuto chvíli ta nejběžnější pokuta, která se používá v členských státech. Některé vnitrostátní orgány mají nižší maximální pokuty, takže by to mohlo vést k tomu, že některé podniky se budou uchylovat do těchto zemí s nižšími maximálními pokutami a proto mám za to, že harmonizace posílí pravidla hospodářské soutěže, aniž by to mělo disproporční dopad na firmy. Má poslední připomínka se týká programu prominutí trestu. Musí to být v souladu se stávajícími pravidly, která zde platí. Vnitrostátní orgány takovéto programy mají zavádět, jelikož jsou účinné v boji proti kartelům příklad. To jsou tedy čtyři body, které jsem chtěla zmínit a budu se těšit na vystoupení stínových zpravodajů. A budu se také těšit na práci na kompromisních návrzích během nadcházejících dní. Také děkuji. Paní Trapiny, zde vidím, nevím, jestli Kristl má od ní nějaký text, když tak budeme pokračovat. Dobrá, v tom případě za ECR kolega Dalton nepožádal, abych vystoupila za něj, jelikož dnes přijde pozdě. Takže jeho jménem, jak říkal během poslední výměny názoru, vítá návrh stanoviska předkladatelky, který v mnoha místech zlepšuje text Evropské komise. Především zjasňuje formulace. Do značné míry byl spokojený s návrhem Evropské komise, ten je ještě vylepšen. Stavající systém na vnitrostátní úrovni je poměrně smíšený. Některé režimy jsou daleko úspěšnější než jiné a máme zde také velkou různorodost pravidel, praxí a penalizace, která může být uplatněna v případě přeshraniční činnosti. V některých členských státech je to součást trestního práva a zásadně se liší vyšetřovací pravomoci a penalizace. Nemusíme zapomínat ani na otázku subsidiarity, ale zdá se, že stávající návrhy jsou citlivé a, a přiměřené s tím, že dávají určité minimum po celé Evropské unii, tak aby se zlepšilo prosazování evropského práva hospodářské soutěže. Předložili jsme několik pozněvacích návrhů. Některé se týkaly vnitřní rozpočtové svobody Národních orgánů hospodářské soutěže. I zde vítáme pozněvací návrh 34 a 48 z pera navrhovatelky. Změnili jsme určitá, stanov, určitá ustanovení týkající se prominutí trestu. A zainteresované strany nám totiž říkali, že tento systém je příliš štědrý a následně to znamená, že oznamovatele by asi očekávali, by asi čekali eh, s oznámením a následně by bylo těžší prosadit právo v této oblasti. Doufáme, že eh, naše změny pro vás další skupiny budou přijatelné. Myslím, že bude poměrně jednoduché se dohodnout na této agentě a budu se těšit na další spolupráci v nadcházejících týdnech. To tedy chtěl říct si Dan Dalton. Za Alde Dita Charanzová, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Tady jsme ochotni podpořit navrhovatelku ve většině pozměňovacích návrhů. Bohužel řada ze 37 pozměňovacích návrhů předložených ostatními poslanci z naší strany nemůže být podpořena. Co se týče omezení možných eh, pokut v článku 13, tak bychom podpořili původní text Evropské komise anebo pozměňovací návrh Dana nevidíme problém v tom, aby si členské státy mohly stanovovat své pokuty, pokud to minimum bude, tak jako říkala Evropská komise, 10 Pozměňovací návrhy na 14 tady si myslíme, že je potřeba si dát pozor, protože všechny členské státy by musely dávat vyšší pokuty než Evropská komise. Členské státy by měly mít možnost dávat vysoké pokuty, ale nemělo by to být povinné. Co se týče pozněvacího návrhu článku 16, tak nesouhlasím s tím, že při vícestranném kartelu by neměla mít více než jedna strana právo na imunitu, protože někdy je to potřeba. Pochopitelně chráníme ochranu oznamovatelů trestné činnosti, ale většina členských států již má zákony, které vyžadují od agentur jednotlivců či podniků, aby nahlásili trestný čin, pakliže se s ním seznámí. A to je potřeba také nějak řešit. A proto budeme podporovat pozněvací návrh týkající se článku 29. Paní předsedající, to je pro tuto chvíli asi všechno, ale také jsem předložila určité pozněvací návrhy přímo s navrhovatelce stanoviska. Doufám, že je vezme v úvahu a budu se těšit na další spolupráce na této agendě. Děkuji. Zdá se, že žádní jiní stínoví zpravodaje tady nejsou, takže za SAD Krysl. Děkuji, nejsem tedy stínová zpravodajka v této oblasti, ale pracuji na každoroční zprávě o hospodářské soutěži, takže mám pár připomínek, které ale přednesu dánsky. Děkuji. Jeg vil gerne sige, at jeg synes, at, øh, at det er utrolig vigtigt forslag. Děkuji mnohokrát. Tento návrh je skutečně mimořádně důležitý. Je totiž celá zásadní, aby na jednotném trhu jsme měli dobrý účinný systém bránící hospodářskou soutěž. K tomu je potřeba, aby mohly řádně fungovat orgány chránící hospodářskou soutěž. Souhlasím se stanoviskem navrhovatelky. Je potřeba, aby tyto orgány měly dostatečné zdroje a prostředky. Máli se zajistit jejich nezávislost, včetně nezávislosti na politickém vlivu. V členských státech existuje tendence chránit svůj vlastní průmysl. A to může vést k velkým problémům pro jednotný trh. Takže velmi podporuji apel na posílení nezávislosti a zajistění řádných zdrojů pro tyto vnitrostátní orgány. Máme platnou úpravu, máme vnitrostátní orgány. Myslím si, že je potřeba ale vyvážit právo členských států, vytvořit si vlastní úpravu a na druhou stranu potřeba mít společná pravidla. Je potřeba ještě jednou opakuji zajistit, aby tyto orgány byly dostatečně financovány a měly dost zdrojů protože jenom tak bude zajištěna jejich nezávislost. Thank you very much. Děkuji. Andreas chtěl také vystoupit. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně a kolegové. Já bych se chtěl vyjádřit k ke zprávě naší kolegyně Evy Majdel. Myslím si, že je velice užitečná a konstruktivní pokud je o přístup k otázkám veřejné soutěže na vnitřním trhu. Chtěl bych říci, že jsem velice rád, že tato zpráva se zakládá na jejich úvahách Domnívám se také, že obsahuje několik velice dobrých konstruktivních připomínek a pozměňovacích návrhů podaných kolegy. Já jsem si jistý, že Eva se vynasnaží všechny tyto návrhy eh, skloubit, aby zpráva byla ještě silnější. A jsem si jistý, že hlavní výbor Ekon vezme v úvahu celou řadu těchto myšlenek. Chtěl bych se ještě zastavit u třech eh, drobnějších bodů, které jsou důležité v kontextu debaty. Eh, obecně i to souhlasím s Kristel i s Evou, že nezávislost a zdroje těchto organizací jsou zásadní a teď tvoříme legislativu eh, ohledně nezávislosti národních orgánů, nikoli evropských orgánů což je potom další otázka, kdybychom se zabývali tím, co dělá komise, ale tady máme na mysli eh, orgány členských států. Existují velké členské státy, malé členské státy a tak dále a není jasné eh, vytvořit eh, stejný systém pro všechny, ale hlavní je posílit základní zásady odvozené od listiny základních práv. Nezávislost a zdroje jsou v tomto ohledu nesmírně důležité. Teď k několika pozměňovacím návrhům. Myslím si, že e, idea e, whistleblowingu už v politice hospodářské soutěže je e, přítomná, respektive schovývavost k ní, ale chtěl bych požádat kolegy, aby se na whistleblowery dali pozor, protože pokud chce někdo o někom říkat něco špatného, tak teď má možnost se obrátit na nějakou instituci a pak bude naše práce téměř nemožná, protože každý najde na svého kolegu něco negativního a jestli každý takový bude chráněn jakožto whistleblower, tak to zničí naši demokracii. E, takže bych byl raději, kdyby eh, vnitřní informace eh, ohledně trhu se daly používat v těch programech eh, schovývavosti, které už existují. Ale myslím si, že to, že bychom teď měli v podstatě každou pitomost brát v potaz a posílat lidi do vězení, protože o nich někdo řekl něco špatného, to je velice nebezpečné. A proto ta obecná ochrana nebo to obecné nadšení z whistleblowerů si myslím, že je velice nebezpečné pro demokracii a také z pohledu eh, principu právního státu. Za druhé, ten prach 10 nebo 14 tak eh, je zajímavé, že frakce SD podala pozměňovací návrh ve prospěch 14%, ale nikdo nikdy nevyhodnotil, proč by to mělo být 10%. Není žádné posouzení dopadu. Takže v podstatě touto zprávou poprvé jakožto zákonodárci nastavujeme tu úroveň. Předtím to bylo eh, rozhodnuto pro Evropský úřad hospodářské soutěže radou. Takže si myslím, že je zcela platná otázka, jestli tohle procento je to správné pro určení eh, nejvyšší eh, výše pokuty. Eh, o tom se dá debatovat v budoucnu, ale tady bychom měli dosáhnout toho, že pokud na vnitřním trhu bude společný rámec, měla by také být společná maximální výška pokuty. Jaká výše, to už je potom na jinou diskuzi ale říci, že to necháme na členských státech, aby si to eh, ošetřili různě, tak to by svým způsobem narušilo náš přístup k vnitřnímu trhu. A závěrem, eh, pokud jde eh, o eh, to období cooling off pro osoby, které pracovaly na úřadu pro hospodářskou soutěž, tak si myslím, že bychom měli být velice hrdí na práci našich orgánů momentálně, měli bychom jí být poctění. A přestože dochází k určitému přechodu těchto osob na soukromý trh, tak to nebrání komisi, aby přijímala tvrdá rozhodnutí. Takže to domnění, že naše instituce nepracují dobře, protože lidé mohou přejít z jedné instituce do druhé, tak to zkrátka není pravda. To vůbec není pravda. My máme dobrý fungující systém a i když někdo přejde do soukromého sektoru, tak to nechrání žádnou firmu před vyšetřováním a nechrání je to před vysokou pokutou. Takže já bych spíše radil, abychom byli hrdí na to, co máme. Samozřejmě každý systém se dá zlepšit, ale eh, Myslím si, že tento přístup může být velice nebezpečný a s těmito několika poznámkami bych skončil. Eh, nechám to na Evě a velice se těším na její dobrou zprávu, o které se bude brzy hlasovat. Děkuji moc krát a mezi tím eh, dorazila také stínová zpravodajka za SD, takže dám slovo paní Grapiny. Velmi se omlouvám za spoždění protože jsem eh, prezentovala naši zprávu v komisi pro dopravu. Eh, velmi pozorně jsme studovali tento návrh i komise a rady. že osobně myslím si, že musíme vycházet eh, z pole působnosti na co se komise Evropská soustředila, když tyto změny navrhla? Především eh, chceme eh, zjednodušit přístup komise eh, k, na přístup k trhu proto, aby mohla bdít nad lepším fungováním vnitřních trhů. Samozřejmě, že tento trh už dobře funguje, ale jsou ještě věci, které se mohou zlepšit. Víme, že tady jsou určité překáže, ale podniky i občané ještě nedokáží úplně zrealizovat dobré fungování vnitřního trhu. A ráda bych poděkovala stínovým zpravodajům i všem lidem z naší frakce za to, že předložili 14 pozměňovacích eh, návrhů a my jsme chtěli především zdůraznit to, že je důležité, aby politika eh, konkurenceschopnosti byla aplikovaná stejnoměrně v celé Evropské unii, aby nedocházelo k neloajální konkurenci. Tato eh, konkurence musí mít celá speciálně a eh, dobrou legislativu s veškerými sankcemi, které se uplatňují na celé území, nezávisle na tom, kde ten podnik působí. My víme, že podnik má různá odvětví a mohou působit i v eh, různých eh, státech, kde je legislativa eh, jiná. Jinak nežli v tom původním členském státě. Dále je potřeba i finančních zdrojů, aby bylo možné kontrolovat, protože samozřejmě nemůžeme oddělit zodpovědnost za, od financí bylo zcela zásadní, aby eh, zde byly, bylo financování lidských zdrojů, aby lidé mohli být také vyučeni v tomto smyslu. A dále je třeba vyjasnit článek 29. Eh, zde se nepředpokládá, že budou před, předávány eh, údaje při uplatňování legislativy v daném odvětví. Je tady Eh, problém, co se týče fyzických osob. Naše frakce se domnívá, že členské státy by se měly ujistit, že maximální výše pokuty, která může být eh, národními úřady udělena, pokud poruší článek 101 a 102 eh, smlouvy, takže maximální částka té pokuty by neměla být nižší než 14 z celého obratu finančního, který předchází tomu rozhodnutí. To by nemělo tedy každopádně přesávat 14 Myslíme si, že je třeba také chránit ty, kteří šíří nebo oznamují porušování pravidel v té oblasti konkurence. Ráda bych ještě doplnila to, co říkal Andreas, samozřejmě je eh, třeba ochrana těchto lidí a je potřeba eh, vědět, kdo porušuje tato pravidla, ale je třeba také, aby eh, tyto sankce vycházely z určitých důkazů. Není možné, abychom Přidělovali sankce jenom na základě jakéhokoliv oznámení. Ne, tak to fungovat nemůže. Je třeba chránit tu osobu, která eh, tu informaci podává, ale zároveň komise musí také mít důkazy o tom, že k tomu opravdu došlo. Eh, chtěla bych poděkovat, myslím si opravdu, že ta zpráva je důležitá a že má předanou hodnotu pro to, aby mezinárodní a vnitřní trhy fungovaly lépe. Děkuji. Děkuji. Chcete říct něco za zelené? Ne, v tom případě má slovo znovu Eva Mejdel. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Chci poděkovat stínovým zpravodajům, kteří eh, dnes přišli, eh, kteří byli zastoupeni a právě tak eh, kolegům paní Šaldemoze a panu Švábovi za jejich komentáře. A děkuji také za konkrétní poznámky paní Charanzové Věřím, že se nám podaří eh, najít kompromis eh, ohledně některých těch eh, aspektů, u kterých se zatím neschodneme a to v nejbližších dnech, až budeme připravovat kompromisní návrhy. Budeme v kontaktu s vašimi kancelářemi a důležité je, aby se nám podařilo uvést ten návrh v soulad se stávající legislativou. A v tomto smyslu podám i já ještě pozměňovací návrhy a děkuji moc krát, že jste dnes přišli. Děkuji vám. Tak já ještě připomenu, že rozprava o kompromisních návrzích proběhne během našeho příštího zasedání 20. listopadu. A můžeme se přesunout k dalšímu bodu, což je prezentace od komise na téma nastavení podmínek a postupu, jimiž může komise žádat podniky a združení podniků o poskytnutí informací týkajících se vnitřního trhu a souvisejících oblastí. 2. května 2017 eh, komise vydala eh, balíček eh, dodržování předpisů Compliance Package, včetně návrhu nařízení o stanovení podmínek a postupů, jimiž komise může žádat podniky a združení podniků o informace informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí. Toto je také známo jako nástroj pro informace o jednotném trhu SMIT. Tento návrh umožňuje komisi eh, v konkrétních případech eh, vysledovat zdroje eh, dat v definovaných případech, se kterými jsou závažné potíže, pokud jde o uplatňování legislativy jednotného trhu. Chtěla bych tedy poprosit komisi, aby nám přednesla prezentaci nejprve posouzení dopadu a potom návrhu nařízení o SMIT. Nejprve tedy dám slovo eh, Evropské komisi. A za komisi je tu zástupce DG Grow, Kamil Kilianský, ředitel oddělení, teď ho nevidím, tamhle je dobře, dáme vám slovo, prosím. Dobré ráno všem. Děkuji moc krát za možnost vám představit nástroj informací jednotného trhu. Jak už bylo zmíněno, jde o část strategie jednotného trhu, konkrétně eh, iniciativ týkajících se vymáhání právních předpisů, co vlastně je SMIP? E, v podstatě jde o e, procedurální nařízení, které dává komisi pravomoc sbírat informace přímo od účastníků trhu neboli firem a to na základě velice přísných podmínek. Ten účel je dvojí. E, jedním z účelů je posílit základy pro kroky v případě porušení právních předpisů, tedy kroky vůči členským státům, a za druhé posílit přesnost legislativy. To jsou dva základní e, cíle, které tento nástroj sleduje. Z funkčního hlediska e, ten nástroj e, není vlastně nový v tom smyslu, že tyto žádosti o informace má komise k dispozici už 55 let v oblasti hospodářské soutěže. E, konkrétně i v roce 1962 vzniklo první procedurální nařízení, které umožňovalo žádat o informace e, v oblasti antitrustu a v oblasti fúzí od 80. let a v roce 2030 byly přidány e, pra- podobné pravomoce v oblasti státní pomoci. A státní pomoc je pro nás nesmírně zajímavá, protože protože tady vlastně komise nevymáhá smlouvu vůči společnostem, ale vůči členským státům, kde e, ta společnost je vlastně třetí stranou. Pak ještě pochopíte později, proč je e, důležitý tento rozdíl. Takže je potřeba utěsnit mezery ve vymáhání legislativy jednotného trhu. Ta motivace je poměrně jednoduchá. Více dat rovná se e, lepší zaměření, rychlost a lépe fungující vnitřní trh. Už na začátku je potřeba říct, že Smith ne cílí na nějaký konkrétní problém, na něco konkrétního, co nefunguje. Je to obecný nástroj eh, odolný vůči budoucnosti a eh, posouzení dopadu sice cituje určité problémy, ale není to nastaveno eh, proti konkrétnímu problému v rámci činnosti členských států. to posouzení dopadu eh, v podstatě eh, argumentuje eh, pro SMIT prostřednictvím přeskoumání případů, kdy nedostatek informací vedl k problémům s legislací legislativou. Eh, byly přeskoumány případy u Evropského soudního dvora, které komise prohrála eh, kvůli nedostatku informací na úrovni firm, které by byly k dispozici, kdyby existovala možnost žádat o informace přímo tyto firmy. Eh, byly přeskoumány také správní řízení, tedy řízení pro porušení předpisů vůči členským státům, kde byly problémy se sběrem dat, konkrétně v oblasti veřejných zakázek. Pak také také uvádíme příklady sekundární legislativy, kde eh, by byla ku prospěchu větší přesnost, pokud bychom bývali měli přístup k informacím na úrovni firem. Konkrétně eh, tu uvádíme eh, směrnici o kapitálových požadavcích a příslušné nařízení a také rozsah působnosti geoblockingu, zejména pokrytí audiovizuálních služeb. Eh, to jsou jenom příklady ilustrativní, aby byl jasný ten záměr. Nejsou to rozhodně nějaké prioritní iniciativy tohoto nařízení. Pouze ilustrujeme, jaké případy v minulosti nastaly, kdy nedostatek údajů zpomalil vyšetřování vyšetřování anebo ho znepřesnil. Vysvětlujeme také, proč informace, které žádáme přímo od firem, nejsou k dispozici členským státům protože u řízení pro porušení předpisů jsou to primárně členské státy, které mají povinnost spolupracovat a poskytovat informace, což ve většině případů dělají. Ale jak eh, už jsem vysvětlil, z, ně, z mnoha důvodů je to v některých případech těžké. Vysvětlujeme, proč eh, dobrovolné podávání informací většinou nefunguje, alespoň u těch příkladů, které uvádíme v posouzení dopadu, a proč eh, pravomoce v oblasti hospodářské soutěže, které už jsem na začátku uváděl, nejsou postačující E, pro odstraňování nedostatků vnitřního trhu, o kterých jsem hovořil, a potom e, se snažíme kvantifikovat e, náklady a výnosy a jejich poměr. Jsou tu náklady, samozřejmě firmy musí na odpověď na žádost vynaložit určitý čas a zdroje, ale potom jsou tu zase výnosy a prospěch pro veřejnost v podobě, lepšího, lep, lep, v podobě lepší regulace a rychlejšího a efektivnějšího vymáhání práva, což také kvantifikujeme posouzení dopadu a jsou to miliardy. Takže je tam rozdíl několika řádů mezi náklady a výnosy. Je to eh, potenciálně eh, intruzivní nástroj a kolegium komisařů eh, počítá se systémem pojistek a záruk v tomto návrhu. Za prvé je třeba eh, zdůraznit, že tohle není nová procedura. Eh, nechceme najednou vymáhat aký vnitřního trhu přímo na firmách, stále eh, ho vymáháme na členských státech. Takže nehodláme obžalovávat firmy jako takové. Pouze chceme, aby poskytovali informace o svém fungování na vnitřním trhu. Takže je to pořád článek 258 ohledně řízení řízení pro porušení eh, předpisů. Kdykoliv by SMIT eh, byl použit, vždy bude k tomu potřeba rozhodnutí kolegia. Takže ještě než bude zahájena procedura, musí padnout formální rozhodnutí kolegia komisařů, takzvané umožňující rozhodnutí. A v nařízení jsou podmínky a kritéria, eh, které v podstatě znamenají že musí existovat závažné selhání vnitřního trhu, které nelze vyřešit na základě dat, které jsou k dispozici a neexistuje jiný způsob, jak ta data získat. Ani od členských států, ani e, na základě dobrovolnosti, ani nejsou veřejně dostupná ohledně trhu. To je poměrně e, tvrdá pojistka pro použití tohoto nástroje. Je také třeba zdůraznit, že tohle není eh, povinnost eh, nějaká průběžná povinnost o podávání zpráv. Je to eh, ad hoc žádost, která je zacílená. Eh, v posouzení dopadu eh, vidíme, že to může být zacíleno na 50 bank nebo čtyři poskytovatele audiovizuálních služeb nebo tři koncesionáře. Zkrátka cílí to vždycky na firmy, u kterých je pravděpodobné, že mají informace důležité pro vymáhání práva. Typicky jsou to velké podniky, malé a střední podniky jsou tím také pokryté, protože i oni mohou mít eh, důležité doplňující informace k tomu, co mohou poskytnout velké nadnárodní koncerny. A chceme také vytvořit prostředí, ve kterém malé a střední podniky budou schopny eh, poskytovat informace a mít důvěru v to, že eh, je ošetřena diskrétnost celého procesu. Mikrosubjekty jsou explicitně vyňaty z tohoto nařízení. Je to nástroj, který typicky reaguje na přeshraniční problémy, takže většinou jsou to nadnárodní společnosti, společnosti, které operují přes hranice a společnosti, které spadají pod několik jurisdikcí, což jsou přesně důvody, proč členské státy mají problémy s tím, aby získali eh, informace sami. Eh, pak eh, je tu eh, nástroj pro vyšetřování trhu eh, v oblasti státní pomoci, MIT, a ten využívá komise v případech vyšetřování státní pomoci a daní. Od roku 2000 13, kdy vstoupil v platnost, byl použit pouze čtyřikrát, a to vůči nadnárodním společnostem. V podstatě především je to Starbucks, Fiat a podobně, takže ne malé a střední podniky. Takže z toho je vidět, jak často eh, se tento nástroj používá, eh, proti komu nejpravděpodobněji a jaké jsou z toho výhody. A to eh, doplacení nezaplacených daní v řádu miliard a v celé řadě eh, podobných eh, případů jsou tyto nástroje k dispozici a vyšetřování umožňují. Tak eh, teď vysvětlím, jak ta procedura vypadá, jak funguje. Ale ještě jednou připomínám, že nežádáme firmy, aby kvůli nám podnikali nějaké rešerše navíc. Žádáme je, aby nám poskytli data, které mají v účetních knihách. Nechceme, aby kvůli tomu najímali konzultanty nebo právníky, aby ta data vygenerovali. Takže je to proporcionální, jenom žádáme o informace, které už mají. Jak jsem říkal, pokaždé, když se použije tento nástroj, tak podle článku 5 nařízení to musí být schváleno rozhodnutím. Ta žádost musí být podložená a oznámena členským státům. Pak tady jsou dvě možnosti. Buď to jednoduchá žádost. Jinými slovy, firmo, prosím, poskytni nám tyto informace a nejsou tam žádné sankce takže můžou odpovědět pozdě nebo neodpovědět nebo plně ignorovat tuto žádost. Pokud se rozhodnou informace podat, tak ty informace nemůžou být eh, schválně zavádějící, ale nejsou tam sankce. Pak tam je formální žádost, což si vyžaduje další rozhodnutí kolegy a komise. A potom, když někdo neodpoví anebo odpoví pozdě, tak jsou ustanoveny sankce. Ze zkušenosti se stávajícími nástroji víme, že Nejprve se uchylujeme k neformálním žádostem, až pak k formálním, nicméně tuto sekvenci jsme do nařízení nezavedli. Co se sankcí týče, je potřeba říci, že to není sankce za dané chování, například porušení trastových práv, porušení hospodářské soutěže Jako třeba, když eh, komise dává za tady toto pokuty. Tady jde v podstatě o to, že chceme firmu motivovat k tomu, aby poskytovala, poskytovala informace. Tady pokuty fungují, fungovaly a v podstatě skoro nikdy se nemuseli používat. Eh, je to jaksi odstrašující mechanismus, ty firmy většinou odpoví, než aby je dostali za neodpověď pokutu. Důvěrnost je zde zcela zásadní, protože velmi často žádáme o poskytnutí informací, které jsou citlivé, či dokonce by měly být pod režimem utajení. Toto je zakotveno v návrhu bude se jednat o důvěrné informace. Konec konců posledních 50 let v oblasti politiky a hospodářské soutěže jsme také pracovali s důvěrnými údaji. Jinými slovy jsme tedy přijali stejná pravidla, která platí v případech státní podpory a hospodářské soutěže, tedy profesní tajemství, které se týká státních eh, zaměstnanců členských států, jakožto i zaměstnanců komise stejnou měrou. Máme tam proces, Eh, který umožní lidem, když odpoví, označit důvěrné informace. A ty důvěrné informace budou k dispozici pouze členským státům, a to pouze na základě formálního řízení pro porušení práva. Jinak budeme dodržovat eh, veškerá právní ustanovení týkající se obchodního tajemství a ochrany osobních údajů. Eh, tam o osobní údaje stejně nepůjde, protože se bude jednat o firmy, o firmy tedy o informace týkající se firm. To je také potřeba zdůraznit. Takže o to se zhruba jedná v tomto návrhu. Citujeme Žana Tyrola, který je jeden z Evropanů, který dostal Nobelovu cenu a ve svém projevu hovořil o problému regulace firem. A říkal to tež, co organizace spotřebitelů která uváděla, že zde je vlastně, že zde vzniká možnost eh, vytvořit rovné podmínky pro firmy a spotřebitele. Nejedná se o nařízení, které by bylo proti firmám, ale je to nařízení, které reguluje jejich chování přímo či nepřímo, přímo či přes členské státy. A často takovéto nařízení má větší dopad než eh, konkrétní případy týkající se porušení hospodářské soutěže. Evropská komise má stále větší důkazní břemeno, společn... Eh, hospodářství se komplikuje, firmy stále více působí přeshraničně a proto máme za to, že přesné a rychlé regulační úsilí si vyžaduje přístup k údajům. A kolegium tedy navrhuje tento chirurgicky přesný nástroj, který se má používat, když všechno ostatní selže. A zase důvodem naší regulace a zásahu do trhu je veřejný zájem. Děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci. Eva Mejdel je zpravodajku za náš výbor, takže jí dám slovo. Děkuji. Děkujeme také Evropské komisi za prezentaci, kterou jsme si právě vyslechli. Vidím zde chválihodný záměr zlepšit fungování jednotného trhu, strategii jednotného trhu Evropské komise, ale na druhou stranu, a tedy konstatujeme, že Evropská komise eh, na tom dále pracuje, tak na druhou stranu vidím určitá ustanovení tohoto návrhu jako velmi problematická. S vaším dovolením ale začnu spíše pozitivněji a k problémům se dostanu ve svém vyjádření později. Takovýto nástroj bez pochyby zaplní mezeru ve, stávajícím, ve stávající sadě nástrojů pro prosazování pravidel jednotného trhu, a to tím, že budou poskytovány přesnější informace. Na druhou stranu je ovšem potřeba pochopit, že digitalizace mění jednotný trh a proto potřebujeme nové vhodné nástroje, které zajistí řádné fungování a řádnou integraci jednotného trhu. Také je potřeba řešit problematiku účasti, přeshraniční účasti na veřejných zakázkách. Tato účast je v tuto chvíli nízká. 3 až 5 veřejných zakázek je přiděleno firmám z jiného členského státu. Zdá se, že existují signály, že Smith by mohl takovouto situaci zlepšit. Obecně ale stále cítím obavu, že Evropská komise řádně nevzala v úvahu stanoviska různých zainteresovaných stran, a to především ze světa podnikatelského a průmyslového, ale nejenom odtud s podobnými obavami přišly i různé členské státy. Existuje zde riziko přílišného zatížení podniků v závislosti na tom, jak se bude používat a definovat SMIT. Na jednu stranu firmy budou muset poskytovat údaje týkající se jejich cenotvorby, nákladové struktury, e, zisku a přeshraniční činnosti, a podniky nám říkali, že často velmi dlouho trvá a stojí spoustu peněz takovéto údaje získat. Na tento úděl budou muset, úkol budou muset přidělit zaměstnance anebo se najmout právníky. Na druhou stranu, pakliže poskytnou neúplné či špatné informace, tak to může vést k velkým pokutám, dokonce až do výše 1% ročního obratu. A asi se zhodneme na tom, že to není ten nejlepší způsob, jak podporovat přeshraniční činnost podniku. Podniky také vyjádřily obavy z toho, že Evropská komise bude schopna zveřejnit v některých případech důvěrné informace, které dostala od firem. Já tedy chápu, že v případě řízení o porušení práva to může být smysluplné, ovšem nevidím smysl v tom, proč by se měli zdůrazňovat, e, zveřejňovat zhrnutí výzkumné činnosti, kterou si zaplatili dané firmy a provedly ji dané firmy. Asi největší problém vidím v tomto návrhu v tom, že Evropská komise se chystá vytvořit horizontální nástroj a zatím není jasné, v jakých případech tento nástroj bude používat. Informace mají být vyžádány v případě zásadních problémů s uplatňováním evropského práva. Tak to zní definice, kteráž to je velmi vágní a vzniká zde velký interpretační prostor. Komise dává příslip, že SMIT bude až tím posledním nástrojem, ke kterému se uchýlí až poté, co využili veškeré další možnosti sbírat údaje. Ale obávám se, že tady nepanuje úplná jistota, že tomu tak skutečně bude. A zajímalo by mě, jestli komise má třeba seznam veškerých národních a sektorálních a, eh, povinností poskytovat údaje. A jakým způsobem vlastně zajistí v praxi, že SMIP bude opravdu používán až jako poslední možnost. Pochopitelně se ráda vyslechnu konstruktivní návrhy, jak zlepšit text tohoto návrhu na řízení, na druhou stranu ovšem, když ten text budeme vylepšovat, tak je potřeba zajistit, aby eh, ten text byl potom v praxi použitelný. Děkuji. Thank you eh, very much and then... Děkuji. Za stínové zpravodaje SAD, paní Grapine, prosím. Mult, eu ehm, e am foarte multe nelămuriri, dar și eu... Osobně mám ještě několik pochybností, ale ráda bych eh, začala něčím pozitivním. Eh, ano, musíme se snažit, abychom měli opravdu správné informace o fungování vnitřního trhu, ale mám několik otázek na komisi. Vy jste nám řekli, že jste dostali 71 odpovědí na vaše dotazy z 80 zemí. Takže eh, vlastně čtyři odpovědi z jedné země. To se mi zdá velice málo. Já si říkám, eh, kolik eh, těch otázek jste vlastně rozšířili. Byla to opravdu veřejná konzultace. Vy jste eh, dostali opravdu tyto odpovědi, ale když jste to poslali víc než tisícům orgánům a dostali jste tak málo odpovědí, tak to je opravdu zvláštní. A potom v těch odpovědích 44 Eh, jdou vlastně z, od podniků a jenom ten zbytek od veřejných, eh, veřejných orgánů, což se mi zdá podivné. Eh, ty orgány veřejné, ty jsou vlastně placené proto, aby kontrolovali tento vnitřní trh. A to je trochu podivné, že oni neodpovídají všichni, to se mi nezdá přímo etické. Dále vy jste tam do toho návrhu vůbec nezradili malé a střední podniky. E, nejenom e, velké podniky, ale podniky se obávají, že, že tam bude docházet k nesprávným odpovědím. Malé a střední podniky nemají personál, který by mohl analyzovat tyto odpovědi, které by mohly na to odpovídat. Vím, že existují kontroly na národní úrovni, ale když vy chcete odpovědět od malého středního podniku, tak, tak potom můžete říct, no vaše odpověď nebyla úplná, my vás za to potrestáme, to se nám zdá nesprávné, to bude obrovská překážka pro malé a střední podniky, protože ty nemají vyškolený personál, aby e, tímto způsobem pracoval a odpovídal na vaše otázky. A jinak, kdyby si měl personál najímat, tak by to bylo velice drahé. No a co eh, budeme dělat tedy s těmi orgány na vnitřní kontrolu? Ti jsou přeci placení z daní, čili eh, co by oni tím pádem dělali? To jsou vlastně paralelní kontrolní orgány. Možná by byl eh, jednodušší, kdybyste se obrátili na jednotlivý podnik, vy víte, že mají strach z pokut a tak byste potom nechali do toho zapojit postupně i národní kontrolní orgány. Já se osobně obávám, že to bude trochu problém. Nicméně o tom budeme ještě hovořit, uvidíme, jaké návrhy budeme moci podat. Ale já si myslím, že to není opravdová konzultace. 71 odpovědí eh, a jenom 11 eh, ze strany veřejných kontrolních orgánů interních, to se mi nezdá dostatečné. Já bych se ptala také na ty malé, ptala bych se taky těch malých a středních podniků. Pro ně to bude obrovská zátěž. To je můj osobní náhled na tu věc. Eh, já nemohu mluvit za celou frakci, ale hovořím spíš za osobně, jako někdo, kdo pracoval v podniku. Děkuji. Děkuji. A za ECR Paní, děkuji mnohokrát za slovo. Přiznám se, že nerozumím. Přiznám se, že nerozumím úplně tomuto návrhu. Už existují například veřejné konzultace. A proto bych chtěl nejprve zástupce Evropské komise poprosit, aby uvedli dva nebo tři konkrétní příklady toho, kdyby chtěli tento nástroj používat abych dostal lepší představu o tom, co se bude s tímto nástrojem dít v reálném životě. Také by mě zajímalo, jestli tyto podniky budou povinny poskytovat pouze surová data, či jestli budou povinny je zpracovat tak, jako bude chtít Evropská komise, protože to by se vyžadovalo další čas na náklady. Komise uvádí, že náklady na poskytování informací pro malé a střední podniky budou nízké, kolem 1000 euro průměrně, to považuji za dost špatný vtip. Pokud komise chce nějaké informace, tak ať si zaplatí za ty informace, které požaduje. Jinak to bude jenom další zátěž pro malé podniky. Evropská komise často vytváří podmínky pro podnikání, které jsou zde horší než ve zbytku světa a tady ještě zhoršujeme. To si myslím, že je velmi nešťastné. A další věc. Důvěrnost informací. Když podnik poskytne informace a označí je za důvěrné, tak nerozumím tomu, že komise bude mít možnost říci, že tato informace důvěrná není a bude ji moci zveřejnit tím vzniká další velká nevýhoda. Další důvod nepodnikat na území Evropské unie. A proto mám za to, že Evropská komise si spíš měla efektivněji vynucovat dodržování stávajících pravidel spíše než vymýšlet nová. A oceňuji, že se jim to zatím daří, že těch návrhů máme naštěstí méně, ale tento považuji za velmi špatný. Nejsem nakloněn myšlence tohoto nového nástroje a myslím si, že komise má dostatek stávajících nástrojů. Pokud tento další nástroj značně neo, správně neodůvodní, tak by ho měla stáhnout. Děkuji za pozornost. Thank you. Také mnohokrát děkuji. Za Alde nikoho nevidím. Zague také ne. Za zelené, prosím, nyní. Děkuji. Především děkuji komisi za prezentaci tohoto velmi důležitého nástroje. Je v zájmu nás všech zajistit, aby fungovala, fungovala, fungovala řízení pro porušení práva, a to rychle. Igor Šoltes, který dnes zde nemůže být, nepožádal, abych eh, za něj přednesla několik otázek a připomínek k tomuto návrhu. Za prvé, uvádí, že lépe, že potřebujeme v Evropě více fungující jednotný trh. Na to musíme všichni pracovat. Jak Evropská komise zmínila v dokumentu, máme zde určité rezervy. Zveřejňování soukromých informací je citlivé téma, je na něj potřeba dát pozor. Pan Šolte souhlasí s návrhem Evropské komise, aby se mohla vyžadovat informace o podniku, pakliže eh, k tomu má důvod. Zároveň se ale domnívá, že tyto údaje by měla Evropská komise považovat za důvěrné a měla by se vyhnout tomu, aby tyto informace byly zveřejněny konkurentům. Podniky v tomto eh, pochopitelným způsobem jsou rezervované. Ne, Obecně nepodporujeme výjimky pro malé a střední podniky a mikropodniky, ale v tomto případě je velmi dobrý důvod pro to jim tuto výjimku dát u určitých povinností vyplývajících z tohoto nařízení. Pan Šoltes by také chtěl apelovat na to, aby toto nařízení bylo uh, uplatňováno velmi opatrně, protože často můžeme podcenit náklady pro malé a střední podniky, které mají nízké marže. Je potřeba dát výjimky a Evropská komise by se měla držet zásady přiměřenosti. Když bude eh, upravovat rozsah informací, které bude vyžadovat. Co se týče penalizace, tak tu nevidí, tady nevidíme potřebu, ale dobrovolný postup také není dobrý a eh, proto si myslíme, že je potřeba to nastavit nějakou zlatou střední cestou. A pan Šoltes by také v poslední řadě chtěl zdůraznit, že Evropská komise hraje důležitou roli v tom, že řídí řízení eh, za porušování práva za posledního mandátu. Tam bylo několik opravdu důležitých kaus. Eh, tuto práci podporujeme, chceme, chceme aby se dále zlepšila. Pokud jim pomůžou údaje podle tohoto nařízení, tak určitě podporujeme tento cíl. Na druhou stranu ale nesmíme ignorovat, že toto nařízení může pro podniky představovat náklady. A konec konců podniky jsou ty, které vedou ku předu evropské hospodářství. Děkuji. Také děkuji. A pokud už nikdo jiný, jenom krátkou otázku. jak to poslouchám a jak to čtu, tak Evropská komise zdůrazňuje, že bude vyžadovat pouze informace, které již mají firmy v účetních knihách a že je to nebude zatěžovat. Ostatní a Eva ale teď hovořilo o zhrnutí výzkumu firm, tak možná by to komise mohla říct ještě jednou a přesněji. Děkuji. A v tom případě dám slovo ještě jednou zástupcům Evropské komise a poprosím o odpověď na otázky. Thanks again. I think um, I would I would uh, take it in a bit of a different Děkuji, tak já bych na to odpověděl uh, v jiném pořadí a uh, začal bych tou žádostí o příklady, protože uh, to je dobré pro pochopení té myšlenky a opakuji, že ty příklady v posouzení dopadu jsou ilustrativní. Není to nějaký seznam priorit pro eh, příští kroky Evropské komise. Tak eh, vezměme si ten příklad eh, pro řízení v případě porušení předpisů. Je to z oblasti veřejných zakázek. Máte eh, společnost, která by chtěla vstoupit do tendru eh, o nějakou koncesi v členském státu. Eh, je to společnost ze země, e, ze země A a země B by ji normálně udělila koncesi a země B se rozhodne bez tendru prodloužit koncesi o 10 nebo 15 let. To je možné podle směrnice o koncesích na základě určitých podmínek a ty podmínky se týkají výnosnosti eh, dané koncese a, eh, na, a, je to, na minulé události eh, z domácí ekonomiky, které umožňují prodloužit to bez tendru. V takovém případě platí řízení pro porušení předpisů, nicméně data která to mají dokázat, se velice často schánějí. Členské státy ta data nemusí mít, protože nemají vyšetřovací pravomoc, takovou jako eh, DG Competition na evropské úrovni. A také proto, že nemají v zemi B bezprostřední ekonomický zájem na tom, aby eh, podali komisi požadované informace. Proto, aby komise to řízení dokončila mnohem rychleji, může požádat o informaci eh, koncesionáře. To znamená jednu nebo dvě země ze země B. Ty můžeme požádat o informace, které by potvrdily nebo vyvrátily hypotézu, že je nutné eh, prodloužit eh, koncesi. Jinak by si to vymáhání žádalo eh, dlouhou dobu a nakonec by nemuselo být efektivní. Takže to je ten příklad u porušení předpisů. Další příklad kdy potřebujeme přesnější informace, je legislativa. To je příklad, který jsme použili v posouzení dopadu a týká se finanční stability. Existuje směrnice o kapitálových požadavcích a nařízení o kapitálových požadavcích. Podle komise limity pro to, kolik jaká část jedné banky může být vystavena jiné bance, je stále ještě příliš velkorysí. Jedna věc je ale, jak jsou nastaveny te, ty limity a jaká je likvidita na trhu. A e, v takovém případě by komise musela žádat o informaci 50 bank. Zkoušela to dobrovolně a nedostala žádnou odpověď. A teď v nařízení o kapitálových požadavcích e, e, to není znění zcela přesné a zvýšená přesnost by hodně pomohla omezit riziko e, finančního kolapsu. Takže požádat 50 bank o informace, které mají v účetních knihách, ale nechtějí je poskytnout, výměnou za malé snížení pravděpodobnosti e, hrozícího finančního kolapsu mi připadá jako e, výnosné. A poslední případ, který jsme použili jako příklad, zase ilustrativně, to je rozsah působnosti nařízení o geoblockingu, eh, o kterém váš výbor ví více než já, ale každopádně občas se hovoří o rozšíření geoblockingu například na zboží a služby podléhající autorskému právu a pak eh, je tu otázka příjmů a eh, příjmových modelů. A abychom posoudili, jak jaké eh, přesně rozšíření eh, by mělo nastat, je třeba přesně chápat, eh, jaké budou náklady, jaké rezervy a jaké příjmy. Tato informace je k dispozici pouze držitelům autorských práv, nikoli komisi. My vytváříme legislativu, abychom získali informace z různých zdrojů, ale ta rychlost a přesnost legislativy se zvýší možností žádostí o informace, e, kterou bychom zaslali třem nebo čtyřem poskytovatelům například audiovizuálních mediálních služeb. A teď se vrátím k těm ostatním otázkám, protože to teď bude jednodušší e, na základě těch příkladů. Je to proporcionální, tak e, opakuji, že kvantifikujeme náklady vzniklé firmám to je na základě veřejných konzultací a je to tisíc až čtyři tisíce euro. Ano, pravda, není to nula, ale oproti těm miliardám, které ušetříme vlivem lepší regulace, je to stále ještě proporcionální řešení problému vnitřního trhu. Pokud jde o přesnou statistiku o veřejných konzultacích, tak eh, veřejné konzultace eh, vyvěšujeme na webových stránkách, neoslavujeme firmy eh, přímo. Jsou tam vlastně tři moduly pro firmy, pro občany a pro státní orgány a odpovědi jsou dobrovolné. Proto to není reprezentativní, ale tak už to u veřejných konzultací je. A asi 70 eh, odpovědí od firm obsahovaly odpovědi od Združení podniků, což eh, jsou organizace združující miliony firm. Takže eh, když si vezmete strukturu těch odpovědí, tak je třeba si uvědomit, že odpovídali i asociace, což znamená i nevládní organizace a další subjekty byly pokryty tou konzultací ale pokuty. My nechceme pokutovat firmy, protože chceme zmrzačit jejich podnikání nebo protože e, z nich chceme vymáčknout důvěrné informace, abychom s nimi v komisi konkurovali na vnitřním trhu. To ne. E, chceme přesnější informace o trhu. E, pokuty fungovaly v minulosti a komise bez problémů získávala informace od soukromých subjektů. Fungovalo to tolik, že žádná pokuta nebyla nikdy uvalena. Žádný malý a střední podnik nedostal pokutu za neposkytnutí informací. Jakožto eh, odrazující prostředek je to potřeba. A jestli, je to, eh, jestli to má být 1% nebo 5%, to je otázka k diskuzi, ale eh, svázat to s obratem, to má určitou atraktivitu a v komisi se to v praxi osvědčilo. Žádný malý a střední podnik nikdy pokutu nedostal. Jediná firma, která dostala pokutu za eh, zavádějící informace, byl Facebook při fúzi s WhatsAppem. Eh, to eh, byla komise uvedena v omyl a proto použila ten nástroj, o kterém mluvím. Je to horizontální nástroj. Eh, ano, z definice je to horizontální nástroj, protože nevíme, jaké problémy mohou v budoucnu nastat. Eh, dáváme tedy příklady eh, geoblockingu, bankovní regulace a veřejných zakázek, ale co víme, co nás čeká v budoucnosti. Může se to týkat platform, může se to týkat hodnotové mezery, dvojí kvality potravin, nekalých obchodních praktik, to nevíme a priority příští komise budou známy teprve časem. Proto je to eh, horizontální nástroj a místo, abychom preskriptivně vypisovali, vyjmenovávali sektory, eh, domníváme se, že je potřeba eh, toho rozhodnutí komisařů, o kterém jsem mluvil. Není to žádná povinnost podávání informací, je to ad hoc žádost týkající se konkrétního procesu. Z definice, pokud něco už je ohlášeno v rámci reportingu, tak jedno z těch tří eh, kumulativních kritérií pro toto opatření eh, by nebylo naplněno a komisaři by neměli možnost tento nástroj použít, protože informace už by byla k dispozici od jinut. Nicméně eh, je možné, že některé národní orgány mohou mít srovnatelnou pravomoc ke sběru informací, což se prakticky omezuje na eh, regulátory sektoru, jako jsou telekomunikace, pošta, energetika, eh, někdy finance. Tyto subjekty sbírají informace a pokud tyto informace budou k dispozici, budou potřeba pro komisi, tak není důvod používat SMIT. Podle našich výzkumů jenom jeden členský stát eh, má srovnatelnou eh, pravomoc eh, žádat informace mimo politiku hospodářské soutěže a to je Spojené království. Tam je v, ve Spojených státech je 300 federálních organizací se srovnatelnou pravomocí pokud jde o malé a střední podniky, tak vyloučit malé a střední podniky, to by bylo něco za něco. Na jednu stranu vzniká zátěž, kterou kvantifikujeme na 2 nebo 3 tisíce euro. Zase nežádáme malé a střední podniky, aby dělali něco navíc. Jsou to informace, které mají v účetnictví. Ptáme-li se eh, malých a středních podniků, jestli mají eh, problém, dejme tomu, s nějakým supermarketem a o co šlo, jestli šlo o porušení smlouvy nebo něco podobného, tak eh, možná, že malý a střední podnik to nechce zveřejnit ve veřejné konzultaci, protože to by byl v podstatě whistleblowing, eh, chce eh, ten podnik chránit, tak tato procedura to umožňuje. Kdybychom vyloučili malé a střední podniky, tak by pro ně bylo velice těžké poskytovat důvěrné informace. Takže pro malé a střední podniky je to eh, něco za něco. Vyloučeny jsou pouze mikrosubjekty. Děkuji a teď dám slovo znovu naší zpravodajce Evě Mejdel. Děkuji moc krát za vysvětlení. Jak už bylo řečeno, Já se těším na to, až tento návrh začne fungovat, protože navzdory eh, odpovědím, které nám byly poskytnuty, stále mám obavy, zda budeme schopni najít vhodný způsob implementace. A ty pojistky, které momentálně existují, by mohly vést k v podstatě nepoužitelnému nástroji. Takže jak má tento nástroj být použitelný, ale zároveň přijatelný pro členské státy, eh, které eh, tento návrh velmi kritizují? A jak to lépe vysvětlit podnikům, na tom si myslím, že je třeba zapracovat. Já budu eh, spolupracovat se stínovými zpravodaji na tom, aby tento návrh fungoval. Děkuji moc krát. Tím můžeme eh, uzavřít tento bod pořadu jednání. Děkuji eh, ještě jednou komisi a přeji eh, hodně zdaru s tímto návrhem. Tak a vidím, že Dan Dalton už mezi tím dorazil. Můžeme se vrátit k aktuálním informacím o trialogu ohledně typového schvalování. Takže Dane, prosím, máš slovo. Děkuji moc krát, Anelín, a děkuji za to, že jste počkali, až přijdu a omlouvám se za spoždění, omlouvám se stínovým zpravodajům. Tak eh, nejprve eh, udělali jsme velký kus práce, děkuji stínovým zpravodajům a hlavně jejich týmům, eh, protože se konalo mnoho přípravných schůzí a včera proběhl druhý trialog. Myslím si, že parlament projevil jednotu, v tomto případě máme jednotnou pozici, což nám dává sílu do vyjednávání. Domnívám se, že děláme pokroky. Od rady jsme včera získali přehled jejich aktualizovaného mandátu, což nám umožňuje pokročit k určitým místům v textu a e, dopracováváme se k e, vzájemně přijatelnému kompromisu. Rada e, nám představila svůj nový mandát jakožto celkový balíček. Já chápu to dilema, my čelíme často. Pokud chcete ústupky jinde, musíte zase vy ustoupit na jiných místech. V některých aspektech je ten mandát pro nás nedostatečný. Nicméně neodmítáme eh, mandát rady jakožto takový. Děkujeme radě, že přišla s návrhem. A pokud jde o obsah, tak jsme se diskuze soustředila na řízení, dohled nad trhem a za třetí sankce a pokuty. Pokud jde o řízení, tak eh, vyjednavací tým se domnívá, že ještě je třeba učinit pokrok a eh, zejména zajistit revizní období e, pro e, hodnocení toho, zda orgány provádějící typové schvalování jsou dostatečně stabilní a robustní. A domníváme se, že zatím je situace nedostatečná. Vyjednávací tým klade důraz na to, aby e, proběhla správně v našem parlamentním mandátu supervize ex ante a abychom mohli eh, učinit kroky k reformě. Eh, parlament eh, přislíbil protinávrh v oblasti řízení a se stínovými zpravodaji o něm budeme diskutovat v nejbližších dnech. Ohledně dohledu nad trhem máme radost, že rada má ochotu se pohnout z místa, pokud jde o roli komise, což je dobře, protože v parlamentu jsme zcela zajedno v tom, že komise musí vykonávat dohled nad trhem a jsme rádi, že rada je ochotná o tom diskutovat diskutovat. Takže, jak jsem říkal, rada dělá ústupky a e, víme, že pro předsednictví bylo těžké získat mandát v této otázce, což nemohlo proběhnout v izolaci ale eh, pro parlament to nemůže být jediné eh, vylepšení textu, je to v podstatě návrat k původnímu návrhu komise. Ohledně národního dohledu nad trhem proběhla eh, diskuze, která skončila dohodou a vítáme to, že kontroly mají být prováděny na základě hodnocení fyzické dynamiky a neměly by to být jaksi slepé kontroly. Ještě zbývá další práce, tady zatím dohoda není není a je třeba eh, stanovit kvótu, kolik eh, automobilů by mělo být eh, zkontrolováno a jak se ta kvóta bude distribuovat mezi členské státy. Máme soucit s členskými státy, které nemají zdroje na povinnost kontrol, ale zároveň jsou tu velké země produkující, vyrábějící automobily a tady hrozí, že systém by mohl být zneužíván. Pokud jde o pokuty a sankce zbývá jedna nedořešená otázka, e, která se týká dalších cílů IMCO a to je ochrana spotřebitele. Mandát Evropského parlamentu e, žádá jasnost v případě odpovědnosti za vozidla, to je náš jasný cíl. Chápeme, že jsou další legislativní iniciativy, které by mohly být problémem, ale e, pozorně to prostudujeme, než něco učiníme v tomto bodu. Nevidíme ale žádné kroky, které Eh, ohledně eh, skandálu eh, Volkswagen a dalších. Tady je jako potřeba zlepšit situaci ohledně spotřebitelů, se kterými bylo nakládáno špatně, což zůstane naším politickým cílem. Pak se v trialogu debatovalo o dalších oblastech, kde mandáty parlamentu a rady jsou v podstatě stejné. Je ale třeba ještě určitých vyjasnění, což bude předmětem probíhající technické práce, která nám, nás doufám dovede k řešení, které budeme moci v listopadu na třetím trialogu představit na politické úrovni a pak doufám, že tento návrh bude rychle dotažen do konce, protože už se to táhne příliš mnoho let a potřebujeme nějaký závěr. Nakonec bych chtěl poděkovat kolegům a těším se na jakékoliv jejich případné připomínky nebo připomínky jiných poslanců, kteří by si chtěli vzít slovo. Děkuji. Chtěl by vystoupit někdo ze stínových zpravodajů? Ano, prosím. Děkuji. Chtěl bych poděkovat Danovi Daltnovi za obrovský kus práce a souhlasím s jeho připomínkou, že postoj Evropského parlamentu je sjednocený, což je velmi důležitou kartou v trialogu. Jak říkal pan zpravodaj, Rada včera předložila řadu návrhů, jejíž cílem je oslabit posto- pozici Evropské komise, což není přijatelné. Pokud členské státy chtějí zachovat stávající situaci, tak nedojde k žádné změně a my bojujeme za zásadní změnu. Stále to vnímám pozitivně a doufám, že náš postoj bude úspěšný a že zajistíme potřebné změny v této důležité agendě. Tyto změny musí jít ruku v ruce s posilováním společných pravidel a posilováním v tomto případě pozice Evropské komise. Děkuji. Děkuji. Za SAD Krysl Šarimot, prosím. Děkuji. Chtěla bych se připojit k panu Štefaničovi. Také děkuji panu Daltnovi za skvělou práci. Když jsme pracovali na této agendě v IMKU, tak to bylo složité, protože jsme měli rozdílné názory. Myslím si, že dnes jsme opravdu odvedli dobrou práci v dobrém duchu a to je pro nás důležité, protože když jsme jednotní, tak i rada pochopí, že se od něj očekávají ústupky. Je to důležitá, ale přitom složitá agenda. I když obecně souhlasím s tím, že se to ubírá správným směrem, na druhou stranu si myslím, že zde existuje riziko, že nám to bude ještě trvat. Zbývá nám už pouze jedno zasedání trialogu. Možná budeme muset odložit poslední jednání, abychom našli řešení technických problémů. Takže jenom varuji kolegy před tímto rizikem. Uvidíme, co se stane. A ještě jednou děkuji mnohokrát panu Daltnovi za skvěle odvedenou práci. Děkuji. Přeje si prosím vystoupit ještě některý z poslanců či poslankyň? Pakliže ne, tak přeji Danovi hodně štěstí. A tím se můžeme posunout dále, a to k dalšímu bodu na pořadu jednání, bude se jednat o kompromisní návrhy týkající se prosazování směrnice o službách na vnitřním trhu a notifikační řízení týkající se služeb. A tím se také novelizuje nařízení a směrnice o správní spolupráci prostřednictvím informačního systému vnitřního trhu. Je to součástí balíčku o službách, který Evropská komise přijela na začátku roku 2017. A ten se sestává ze čtyř legislativních návrhů a také sdělení. Náš výbor má v gesci tuto zprávu s tím, že žádné další výbory k tomu nepřipravují stanoviska. Pokud Nejsem si jistý, jestli je zde zpravodaj přítomen, ale vidím, že je. Pan Gutierrez to prosím, máte slovo. A mi equipo le ha pasado lo mismo, como, como estrenamos eh, asiento, pues <laughs> eh, no, no, todavía no, nos cuesta localizarnos. Buenos días. To se někdy stává, že se nevidíme, i když sedíme vedle sebe. Takže dobrý den vám všem. Myslím si, že jsme provedli dobrou práci. na výboru pro vnitřní trh dobrou práci se stínovými zpravodaji směrnice o povolovacích režimech se člení do čtyř kapitol, abych vám to jenom shrnul velice rychle. Jedná se o to, že jsme měli konzultaci s členskými státy a s komisí a hovořilo se také o systému oznamování a o, o těch povolovacích režimech. Nakonec jsme dospěli ke kompromisu, tento eh, kompromis vylepšuje návrh komise eh, o povolovacích režimech, eh, dále i vylepšuje celý ten systém pokut a systém opatření nouzových. Je to opravdu vylepšení toho původního textu. Zde se jedná o informace o, pro veřejnost. Zbližujeme se i v otázce toho hm, oznamování a o rozhodování. Ale spíše než bych hovořil o těchto čtyřech kapitolách, já si myslím, že bude lepší, když se podíváme na e, divergence mezi jednotlivými politickými frakcemi, protože my se v základní věci shodneme, totiž e, shodneme se o tom, jaké jsou cíle pro členské státy a pro místní e, zprávy a regionální zprávy. Přitom, když chtějí když chtějí povolovat tyto režimy, které by měly mít dopad na směrnici o službách. E, to vše se týká taky systému sankcí, e, které spolu nesou nicméně i náklady, e, náklady takové, které by mohly vést k celému zhroucenímu systému. Samozřejmě nemůžeme nějak oslazovat Eh, tuto směrnici o službách, protože ta přispívá k dobrému fungování vnitřnímu trhu. Eh, jedná se o to, abychom eh, ochránili tuto dobrou funkci vnitřního trhu, s tím souhlasíme obecně. Co nás tedy dělí? Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými politickými frakcemi? Jedná se o to, že musíme vědět, kdo a kdy Eh, může zahájit eh, celý ten procedurální postup eh, zražení toho, když komise se domnívá, že nějaký národní, regionální nebo lokální orgán může škodit a poškozovat tuto směrnici. Jedná se o články 6 a 7. Ten současný návrh Evropské komise předpokládá, že po určitém období konzultací Evropská komise může eh, vydat určitý eh, signál, když eh, ten národní návrh, regionální nebo lokální, může jít proti smyslu, tedy směrnice o službách, ať už to bude jakákoliv Instance, která přijme toto rozhodnutí, ať už je to Národní parlament nebo eh, regionální parlament, v tom okamžiku eh, toto nařízení nebude moci být přijato. Což nás eh, přivádí do situace, kdy jakýkoliv národní parlament, jakákoliv, jakýkoliv výbor může vlastně obdržet oznámení od komise, která mu zabrání ve hlasování. My se domníváme, že to není možné že není možné, abychom poškozovali dobré fungování vnitřního trhu, samozřejmě, ale toto rozhodnutí, že se zmrazí eh, ten postup procedurální, ten by neměl sedít dít předtím, nežli Národní parlament to odhlasuje. Jedná se o článek 6, tučka 2, současného návrhu komise. To je tedy něco, co chceme absolutně změnit. My říkám, nejsme proti tomu povolacímu oznámení, ale jsme proti tomu, že pokud to národní rozhodnutí je vlastně v rozporu s tím, co říká směrnice o službách, tak nemůže být e, potom o něm hlasováno, ať už na úrovni jakéhokoliv parlamentu národního nebo lokálního. Když se jedná o hlasování, které, které, na které má právo to Národní parlament, tak není možné, aby tomu bránila, bránili komisaři nebo aby tomu bránila bránil nějaký funkcionář Evropské komise. My jsme tedy absolutně proto. EPP, ALDE a ECR jsou proti tomuto ustanovení. Myslím si, že je třeba, aby to původní ustanovení zůstalo v platnosti. A nyní to oznámením, který se e, opírá o článek 7, ten vyvolává dvě otázky. E, především, e, otázka, která se týká tohoto režimu. Domníváme se, že to musí být soudní dvůr Evropské unie, na základě článku 258 eh, Evropské smlouvy, protože komise se může obrátit na Evropský soudní dvůr eh, v případě, kdy rozhodnutí členského státu by vlastně překáželo aplikaci eh, komunitárního práva Čili nejedná se o to, že by se vytvářel nějaký náhradní systém, jedná se jenom o to, že se můžeme obrátit na současné nástroje. Je možné se obrátit na Evropský soudní dvůr. A navíc se může použít článek 279, kde je možné tedy pozastavit národní rozhodnutí. A to už existuje v evropské legislativě článek 279 v současné situaci, eh, kdy dochází k neustálému střetu mezi eh, institucemi evropskými a mezi členskými státy, a tedy mezi členskými státy a evropskými institucemi, a když si bereme v potaz to, že se jedná o jedno procento národních rozhodnutí, eh, které vytváří eh, eh, tento eh, procedurální problém pro jedno procento případů, aby vlastně bránil v rozhodování například francouzskému parlamentu nebo madridskému kongresu nebo Bundestagu německému, aby přijal určité nařízení, tak si myslíme, že to vlastně tady vůbec nerespektuje princip subsidiarity a vůbec to vůbec to ohrožuje to vůbec celý systém rozhodování v Evropském parlamentu. E, to, ten cíl my všichni sdílíme, ale to, na co poukazujeme, je, že zde v tomto případě komise může vlastně vést k tomu, že povede k určité paralýze v okamžiku, kdy si bude myslet, že některé nařízení e, může bránit aplikaci Eh, směrnici o službách. My si myslíme, že tomu tak není a že to je proti dvou článků smlouvy o Evropské unii. Jinak, eh, co se týče zbytku, tak tam jsme dospěli docela dobře ke kompromisu. V článku 6 a v článku 7 jak eh, jsem to již vysvětlil, tak tam máme ještě potíže, které nám vlastně neumožňují, abychom dospěli ke kompromisu. Máme ještě měsíc, nežli budeme hlasovat, čili ještě je čas. Nicméně ještě jsme daleko od nějakého kompromisu. Děkuji. Děkuji. Za EPP, Paštefán, prosím, jako stínový zpravodaj. Děkuji mnohokrát. Děkujeme zpravodaji za to, že tuto problematiku posunul kupředu a mohu potvrdit, že na zasedání stínových zpravodajů byla plodná diskuse a posouváme to kupředu tím, že jsme se dohodli na některých článcích, především článku 3, který hovoří o oznamovací povinnosti, článek 5, tam je konzultace a článek 8, informace veřejnosti. Co se týče článku 6, tam jsme se včera dohodli na tom, že tam bude zavedeno období tří měsíců, v rámci kterých členský stát neposkytne nebo nevytvoří opatření vzhledem k probíhajícím konzultacím. Ještě více důležitý je článek 7, protože pokud chceme dosáhnout skutečné změny, tak musíme hovořit o rozsahu působnosti. Nám jde o to, že je potřeba rozšířit rozhodovací pravomoci na celou škálu eh, těchto otázek pro Evropskou komisi. Pakliže Evropská komise se domnívá, že dané opatření je v rozporu se směrnicí o službách, čili to bude důležitou součástí tohoto právního návrhu a během nadcházejících dní budeme muset najít společný postoj postup, postoj EPP je, že zde vyžadujeme zásadní změnu a navýšení rozhodovacích pravomocí Evropské komise. Děkuji. Také děkuji za ECR Dan Dalton, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jak říkal zpravodaj, jedná se o velmi citlivou otázku. Už jsme se to snažili řešit ve zprávě o netarifních překážkách, takže víme, že to je opravdu citlivé ale stávající systém neobstává. Jednotný trh je neustále ohrožován. Každý den se objevují návrhy regionálních či vnitrostátních parlamentů, které se staví proti směrnici o službách a proto vnitřní trh musíme chránit a zároveň ale nechceme, aby to eskalovalo ve všech případech eh, do samotného řízení o porušení evropského práva. Co se nás týče, tak to nejde o Tady nejde o to, že by komise paralizovala vnitrostátní vlády, ale jde o to, aby po celé EU byla dodržována směrnice o službách. Zkušenosti našich členských států ukazují, jak je důležité, aby se to všude nastavilo správně protože nechceme, aby, se lidé, aby to lidé vzdali a nepůsobili na vnitřním trhu, protože prostě by říkali, že by pro něj bylo těžší podnikat v jiném členském státě než vlastním, anebo se raději odstěhují mimo EU. A mám pocit, že Evropská komise se to právě snaží napravit. Proto podporujeme její přístup. Teď, co se týče konkrétních kompromisů. U článku 3 budeme chtít aby tam byl zahrnuto změní článku 6.2, a aby prostě tam byly nějaké dopady, pakliže členský stát dostane informaci a nic s ní neudělá. Proč by někdo měl být penalizován za to, že něco neoznámil a přitom um, nic nedělal s oznámením zásadně většího problému ze strany Evropské komise, že dochází k porušování směrnice o službách. Toto je potřeba řádně nastavit. Co se týče článku 6 a toho období poznámení, tak tam to nemůžeme podpořit ve stávající podobě, protože také podporujeme to tříměsíční období. Blížíme se dohodě ale pro nás to tříměsíční období musí být zachováno. Co se týče článku 7, tak já bych nejradši, aby ten postup byl zahrnoval jedno řešení, což je v souladu s pozněvacím návrhem 225, který jsem předložil já. A možná, že to znění by mělo být v souladu se směrnicí o službách. Je pravda, že Evropská komise nikdy nepřijala rozhodnutí, ale používá své pravomoci a snaží se dohodnout s členskými státy, aby jeho opatření bylo v souladu se směrnicí o službách. A chceme toto ustanovení naformulovat jasně, aby komise přesně věděla, jaké z toho vyplývají povinnosti. Co se týče rozsahu působnosti, tak mám za to, že je potřeba, aby byl co nejširší, Chceme-li dosáhnout koherentního efektivního systému označování, potom se ta řízení musí platit i nových a aktualizovaných postupů, případných požadavků na poskytování služeb ustanovených ve směrnici o službách. Děkujeme zpravodaji za práci, doufám, že se blížíme k dohodě. Děkuji. Děkuji. Za Aldeka Jakalas, prosím. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji za odvedenou práci ke kompromisním návrhům. Práce na ně byla velmi konstruktivní. U většiny článků dohodli jsme se na obecných zásadách, nicméně stále ještě potřeba vyjasnit několik bodů. A to jak v úvodních ustanoveních, tak i v některých článcích. Tady pořád panuje názorová nezhoda. Jak zmiňovali EPP a ECR, máme článek 6.2 a to období nečinnosti, kdy nebo zachování stávajícího stavu a tam očekáváme nový návrh od zpravodaje. Pro nás je velice důležité, aby toto tříměsíční období zachování stávajícího stavu zůstalo, protože cílem tohoto oznamovacího procesu je zjistit, jestli neexistují rozpory mezi vnitrostátními úpravami a směrnicí a to co nejrychleji. A z tohoto období vyplývá, že tady nejde o režim řízení o porušování evropského práva, jenom prostě chceme se vyhnout situaci, kdyby opatření přijímaná členskými státy byla v rozporu se směrnicí o službách. To je situace, které se chceme vyhnout. Vždy je těžší nějaké rozhodnutí zvrátit, než ho vůbec neudělat. Pokud už zákon bude přijat a vyplývá z toho práva pro lidi, tak občané řeknou, že neměli právní jistotu a obrátí se na soudy. Čili takováto rozhodnutí potom nemůžeme jenom tak bez nějakého dopadu zvrátit. Měli bychom se proto snažit zabránit takovýmto situacím, zabránit tomu, aby nová právní úprava v tomto případě vstoupila v platnost. Je daleko jednodušší změnit návrh pravidel, než zrušit zákon či pravidla, která už byla zavedena. Další připomínku máme k článku 7. My to vnímáme tak, že směrnice o službách může být skutečně zavedena pouze v tom případě, kdy jsou jasným způsobem řešitelné případy jejího porušení. Pakliže to tady rozdělíme mezi doporučení a rozhodnutí, tak to je podle nás krok špatným směrem. Vysílá to totiž signál, že pokud některé části směrnice o službách nenaplníme, tak je to méně problematické, než kdybychom nenaplnili jiné části směrnice. Nicméně výbor IMCO by měl bojovat za to, aby vnitřní trh fungoval a neměli bychom vytvářet překážky a takovéto rozdíly mezi jednotlivými službami. Nechceme zde vytvářet hierarchii špatných a horších překážek. Veškeré překážky na vnitřním trhu jsou špatné. Velmi tedy doufám, že se nám podaří najít společný postoj a mám za to, že od toho nejsme daleko. Děkuji. Julia za zelené, prosím. Děkuji, paní předsedající. Chci omluvit pana Šoltese, který eh, je stínovým zpravodajem řady zpráv, ale je v jiném výboru v tuto chvíli. Především bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za skutečně dobrou práci, kterou zatím odvedl na této agendě a děkuji také za spolupráci s dalšími stínovými zpravodaji, která byla kvalitní. Člověk se domnívá, že kompromisní návrhy jsou ve stávající podobě dobré a naše skupina nechce činit žádné zásadní změny. Včera se na Včera se hovořilo o kompromisu u článku 7 na zasedání stínových zpravodajů a chce, aby to doporučení tam zůstalo. Je to pro nás zcela zásadní a pan Šoltes plně souhlasí se zpravodajem. Kromě toho pan Šoltes má za to, že je potřeba vzít v úvahu stanovisko právní služby Evropského parlamentu, která včera jasně řekla, že ve stávající verzi je kompromis už tak na linii kompetencí a pravomocí. Skupina to vezme v úvahu a doufáme, že se nám podaří najít u tohoto kompromis. Kompromis u článku 8. Tady se nám líbí stávající formulace, ale v duchu kompromisu jsme připraveni přijmout přesnější úvodní ustanovení, jak navrhovali EPP, ALDE a ECR. Na tento rámec nechceme, aby se zásadně měnil tento text kompromisu. Co se týče kompromisu článku 6, chceme, aby zůstal takový, jaký je a podporujeme postoj zpravodaje. Nevidíme zde žádnou potřebu pro to další tříměsíční období, které eh, včera navrhlo EPP na zasedání stínových zpravodajů. Jak tam bylo včera řečeno, eh, všechny ostatní kompromisy jsou v pořádku a děkujeme za dobrou spolupráci. Děkuji. Také děkuji. A za EFDD Marko Zoro, prosím. Děkuji, já jsem ocenil ten pokus zpravodaje dospět ke kompromisu mezi některými politickými eh, jednotlivými frakcemi a ten pokus, jak dospět ke textu, tak aby mu to vyhovovalo. Přesto my opravdu jsme daleko tomu, abychom měli text, který by se příliš eh, nevnucoval do celé pole působnosti. To je pole působnosti E, které patří do členských států. A to v oblasti tak choulostivé, e, jako je směrnice o službách, s kterou již byla spousta problémů, hlavně v Itálii. Já se e, nyní zmíním hlavně o článku 7, to je ten nejkritičtější pro nás, kde Evropská komise vlastně se staví do pozice Evropského soudu a vlastně přijímá rozhodnutí, rozhodnutí, která jsou také omezující a omezující vůči českým, českým státům a lokálním administrativám. A to je rozhodnutí, která eh, někdy mohou i zničit eh, ten rozhodnutí toho lokálního místního národního orgánu. A eh, tento se sice týká tento návrh jenom těch nejvážnějších porušování, ale ten základní princip tam zůstává. To ten fakt, že tato pravomoc vlastně přesahuje kompetence komise, tak jak je to vytyčeno v eh, smlouvě Evropského společenství. Eh, pokud tedy komise zjistí, že se eh, nejedná a že se něco nedělá správně, tak by měla pouze oznámit, případně upozornit na to, ale nedělat žádná rozhodnutí. To rozhodnutí to je velice, velice špatný výraz. My, se, my jsme chtěli, aby vymizel tento termín vůbec z celého návrhu. Pokud členský stát se nepřizpůsobí podle tohoto návrhu, tak tady je již eh, tak tady vlastně jsou už nástroje, například nástroje, eh, procedurální nástroje proti porušování směrnice. Další kritika se týká článku 3. My jsme chtěli aby se zde, eh, aby se zde vyškrtl ten, to, důkazní, to dokazování, no, ale zůstalo to tam. Eh, místní mm, a správní orgány vlastně často nemají zdroje ani struktury pro to, aby mohly prokázat, že neexistují alternativy, které jsou méně restriktivní, než je ta přijatá norma. Takže to znamená obrovskou byrokratickou zátěž a neospravedlně to toto rozhodnutí. Já bych chtěl, aby ta komise případně tedy vysvětlila detailně, jaké jsou tam problémy. My jsme tedy velice kritičtí, hlavně proto, že se zde e, Evropské komisi dává obrovská pravomoc, která jde proti místním samozprávám a místní národním orgánům. A to je opravdu v tak chulosti otázce, jako je tato směrnice o službách. Pro nás tímto způsobem, podle nás, se tady omezuje pravomoc jednotlivého členského státu, na kterou má ten stát právo. A tímto způsobem také dochází k vyostření eh, konfliktů mezi komisí a mezi členskými státy a to opravdu nepotřebujeme v současné době, hlavně eh, v této choulostivé situace pro Evropskou unii. Děkuji. Děkuji. Přeji si vystoupit ještě někdo? Pan Šváb. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem teď poslouchal tu debatu a e, myslím si, že jsme na velice konstruktivní cestě a pokud je o ten poslední bod, e, který zatím není definitivně vyřešen, e, tak bych chtěl k tomu krátce něco říci, ale nejprve poděkuji eh, dos, eh, za dosavadní práci eh, zpravodají, stínovým zpravodajům a panu Štefancovi. Myslím si, že je třeba to brát jako citlivou otázku, ale skutečnost, že členské státy vyslovili v parlamentech souhlas se smlouvou o fungování Evropské unie, to byl demokratický postup a tím kompetence pro poskytování služeb byly výslovně přeneseny na Evropskou komisi. E, to už by to mělo dávno být, měl by to být dávno fakt že členské státy e, nezávazně, ale rychle dávají e, komisi e, informace o tom, jaké zákony přijímají v oblasti svobody služeb, respektive v oblasti směrnice o službách. A myslím si, že bychom se měli pokusit o to, abychom dospěli k výsledku, na tom se shodneme, že pokud členské státy chtějí přijmout nějaké opatření, tak toto opatření by mohlo vést k tomu, že, když, že nebude implementováno v případě, že komise má závažné námitky ohledně omezení svobody služeb, a to až do rozhodnutí Evropského soudního dvora. A obávám se, že ten eh, postup u Evropského soudního dvora je velice těžký a bylo by dobré, kdyby na to vůbec nedošlo. Ve smlouvě samotné jsou neuvěřitelně dlouhé lhuty a je v zájmu členských států, aby co nejdříve došlo ke zlepšení, aby ten eh, postup proběhl co nejrychleji, aby vznikla znovu co nejrychleji právní jistota ale ten argument, že členské státy jsou suverénní, tak o tom já přesvědčen nejsem, protože tu této suverenity se vzdali smlouvou o fungování Evropské unie. Proto bych eh, měl radost, kdyby se nám podařilo dospět ke společné pozici. Myslím si, že ta hádka o to, zda opatření je neplatné eh, po rozhodnutí komise, anebo zda nesmí být implementováno, to není tak rozhodující, pokud se dohodneme na tom, že nakonec eh, v každém případě musí členské státy čekat čekat, eh, než eh, to uvedou v platnost bezprostředně. Eh, takže to je, je otázka, jak vyřešit tuto dogmatickou otázku. Já doufám, že se nám to podaří a že najdeme nějaký kompromis. Hlavní je, aby fungoval lépe vnitřní trh. A k tomu ještě závěrečný komentář. Já mám dojem, že mnoho kolegů má strach z toho, že komise v podstatě se pokouší slepým, eh, slepou liberalizací eh, omezovat regulaci členských států, ale to podle mě není cíl. Eh, pokud je to proporcionální a pokud je to smysluplné, tak to bude muset být v budoucnu akceptováno a to by měla komise jasně říci, mimochodem, ale problém je, že komise často nemůže prokázat, zda je něco proporcionální nebo ne, protože to zkrátka není implementováno. A bylo by dobré, kdyby komise dala signál v tom smyslu, že tady nejde o Eh, boření jakékoliv regulace, ale o to, aby se postarala, eh, aby to, co členské státy přijímají, bylo v souladu s pravidly vnitřního trhu. Děkuji vám. Děkuji Virginie Rozie, prosím. Děkuji především, protože to je opravdu těžká práce. Eh, a na základě toho návrhu se vyvstávají obrovské množství otázek. Já bych vám opravdu ráda poděkovala. Uvědomuji si, že to je těžké. Ale myslím si, že nicméně některé otázky jako legislativní tvůrci si musíme klást. A e, jedná se tady o evropskou demokracii, o to, jakým způsobem vlastně fungují návrhy Evropské komise. Ty otázky jsou principiální. Čili e, evropská exekutiva vlastně tady vlastně má možnost zasahovat do legislativy národních států stranou tedy Evropského soudního dvora. Je to vůbec možné? A komise tedy opravdu má možnost mít tuto pravomoc? To je eh, pravomoc, kterou jí tato směrnice dává, čili může zablokovat legislativní proces a e, vlastně může i cenzurovat určité rozhodnutí, které e, prochází na národní úrovni. Ale já si myslím, že toto je úloha e, Evropského soudního dvoru a ta komise tato pravomocí prostě nenáleží. To, že se neprochází, tedy neobracíme se na soudní dvůr a že toto všechno bude dělat komise, tak já nevím, jestli to ospravedlňuje toto jednání. Evropská, Evropský soudní dvůr je nezávislá instituce, tady máme separaci nebo oddělení jednotlivých výkonných mocí, čili to by mělo být zachováno. Evropská demokracie ta eh, evropsk, evrops, na, v evropských institucích toto je zcela zásadní. Neměli bychom opouštět ten princip. Děkuji. Děkuji a teď dám slovo znovu panu zpravodaji Gutierrezovi. Děkuji. Děkuji všem kolegům, kteří zde pohovořili. Všechny tyto příspěvky byly velmi konstruktivní a opravdu se dotýkají prstíčkem úplně zásadního problému. Eh, v tomto případě já o, říkám, všichni se shodneme na cílu eh, tohoto návrhu, nicméně existuje velice zásadní diskuze, která tady musí ještě proběhnout. Když paní Kalas nám například říká, že je třeba, abychom se vyhnuli těm problémům již ze samého začátku, tak si myslím, že o to se právě jedná. My vlastně bráníme tomu, aby o nějakém opatření hlasovalo se v národním, v národním státě. Ale my jsme legislativci, my víme velice dobře, jak funguje komise, my víme velmi dobře, co se děje, když návrh Eh, byl předložen komisí, pak potom jsme my, kteří na základě toho návrhu vlastně vydáváme zákony. Ale eh, tento návrh nemůže být eh, změněn ani přijat národními nebo regionálními parlamenty. Když to komise řekne, tak to je něco, čemu nerozumím pokud eh, k tomu nedojde, k tomu přijetí, tak je to prostě návrh, to nemá vůbec právní hodnotu. Paní Kalas to řekla zcela jasně. Je třeba, abychom se vyhnuli tomuto eh, problému, nežli eh, ten problém vlastně se opravdu prosadí. Kde je v tomto případě ten procedurální postup? My jsme přesvědčeni o hodnotě, tedy oddělení pravomocí. My věříme, že legislativní moc je důležitá. A vy tady hovoříte i o nezvratné situaci. Nezvratná situace v okamžiku, kdy Soudní dvůr Evropské unie může vždycky zasáhnout a může vždycky zmrazit ty důsledky, pokud eh, komise jakožto exekutiva si bude myslet, že ta směrnice nebude respektována, no tak má svoje postupy, kterými může postupovat a nemůžeme hovořit o nějaké nezvratnosti tohoto. A nejedná se ani o to, že bychom spadli do pastí, které si sami nastražíme. Jak tedy zabráníte národním parlamentům, aby nehlasovali? To je velice jednoduchá otázka a tu si musíme klást. Existuje rada, existují vlády, existuje mnoho strán národních, existuje mnoho orgánů národních odborů, kteří za nás mi chodí říká, ale my tomu vůbec nerozumíme, tento návrhu. V rámci směrnice o službách nebo v rámci eh, kompetencí Evropské unie, pokud my bychom chtěli vnést prostě nějaké řízení, přímé řízení, tak tam by bylo potřeba tedy zahájit takové procedurální postup. Ale tady se nejedná o nařízení, tady se jedná o, o direktivu. V rámci této direktivy, této směrnice, jednotlivé členské státy mají vyvinout vlastní systémy. A tady se chce změnit tato směrnice v nařízení, ale to bohužel, musím říci, směrnice není nařízení. Nařízení je přímá, se přímá implementuje, ale směrnice ne. A pokud máme směrnici s určitým polem působnosti pro služby, tak my jsme snad přidělali komisi tu moc, aby bránila členským parlamentům, aby o tom hlasovali, jako kdyby se jednalo o nařízení. To je zásadní otázka v celé této diskuzi. My souhlasíme tedy s cíly, které si tato tento návrh vytyčuje. Chceme vylepšit celý ten systém o povolování a ohlašování, ale eh, co se týče článku 6 a 7, eh, to je zcela nepřijatelné, protože eh, to by ničilo celý systém, který jsem popsal. A nemůžeme myslet, že by se to mohlo obejít před tím, než proběhne demokratický postup. Nemůžeme si myslet, že směrnice se aplikuje přímo. A nebo tedy tuto směrnici prostě přeměníme na nařízení o službách. To by potom bylo něco jiného. Ale naše frakce se domnívá, že evropská politika může být eh, uskutečňována pomocí nařízení. Všichni tím a s tím nesouhlasí, někteří mají radši směrnice právě proto, protože směrnice jim umožňuje větší manevrovací prostor, tedy členským státům. A dnes jsou to tedy ti, kteří chtějí zničit celý tento systém. To bude opravdu těžké nás přesvědčit o tom, že to takhle má být. Je mi to líto, musím vám to říct, ale opravdu nevidím vůbec žádnou logiku v tomto postupu. Mluvil jsem o tom že stínovými zpravodaji, máme i názor e, právní služby parlamentu, která nám říká, že to opravdu jde příliš nad, e, nad e, návrh EPP, ALDE, ECR, e, ti všichni říkají, že to je opravdu, že to opravdu nejde. A už se o tom hovořilo i na právním výboru. I návrh kompromisní se vlastně opravdu přesahuje tu hranici, která může být přijatelná. Takže je třeba se opravdu to věřit naší právní službě a já nemám vůbec důvod pracovat proti tomu, co právní služba řekne. Takže to nám nic ne, nebrání v tom, abychom nepokračovali v naší práci. Musíme se vzájemně přesvědčovat o tom, co chceme. Budeme eh, hlasovat o různých pozměňovacích návrzích. Nicméně je tady zcela zásadní otázka, která eh, se týká potom základních politických postojů a tam já opravdu nemohu říct, že s tím souhlasím. To říkám zcela jasně. Eh, povolení funkcionáře na úrovni komise nemůže bránit Národnímu parlamentu, aby hlasoval. To je všechno. O tom se nevyjednává. Děkuji. Jak už říkal zpravodaj, hlasovat ve výboru IMKO se bude během příští schůze 20. nebo 21. listopadu. Děkuji moc krát a e, znamená to, že můžeme e, přistoupit k poslednímu, ne ještě ne poslednímu bodu dnešního dopoledne. Na řadě máme prezentaci komise ohledně nedávno vydaného oznámení o eh, uplatňování eh, zákonu o evropských potravinách a Eh, ochraně spotřebitele eh, ohledně problému s dvojí kvalitou potravin. Toto oznámení komise eh, obsahuje pokyny ohledně praktické aplikace z evropské legislativy o potravinách a ochraně spotřebitelů. Zejména jde o nařízení o informacích o potravinách, obecné nařízení o potravinách a směrnice o nekalých obchodních praktikách. Chtěla bych dát slovo panu Fonseku Moriliovi, eh, který je eh, náměstkem generálního ředitele eh, DG Just and Consumers z Evropské komise. Prosím, máte slovo. Buenos días. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh... Předsedo, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane, eh, paní předsedkyně. Problém dvojí eh, eh, kvality potravin je zásadní na evropské úrovni. Momentálně deset členských států provádí testy různých aspektů takzvané dvojí kvality potravin. Otázka dvojí kvality potravin je v samém středu politické agendy a předseda Juncker jasně prohlásil v projevu o stavu Unie v tomto parlamentu, že není možné, aby existovali spotřebitelé od druhé kategorie. Chtěl bych vysvětlit, jakým způsobem v našem generálním ředitelství přistupujeme k této otázce. Domníváme se, že všichni Evropané musí mít stejný přístup ke stejně kvalitním produktům a musí se stejně těšit výhodám vnitřního trhu. Jedna věc je právo společností diferencovat své produkty, aby je lépe uspůsobovali eh, lokálním chutím a zvyklostem. A druhá věc je eh, uvádět spotřebitele v omyl a eh, prezentovat různé produkty pod stejnou značkou a ve stejném obalu. Komise podnikla kroky v ohledu těchto záležitostí a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 Strategie komise má e, dvě, e, dva proudy. Za prvé e, je to dialog s dotyčnými společnostmi a za druhé jsou to praktické kroky, které by měly posílit finančně i jinak orgány pro ochranu spotřebitele členských států. Tam, kde legislativa je dostatečná pro řešení problému dvojí kvality, mohou národní orgány pro kvalitu potravin a ochranu spotřebitele potřebovat podporu k tomu, aby mohli eh, provádět vyšetřování a neformální opatření vůči těm, kteří porušují unijní právo abychom pomohli národním orgánům identifikovat eh, případné eh, nelegální praktiky, pokud jde o diferencování potravinářských produktů. Komise 26. září přijala pokyny a poznámku k jejich výkladu. Pokyny obsažené v tomto oznámení eh, uvádějí a vysvětlují jednotlivé požadavky eh, plynoucí z legislativy o potravinách a ochraně spotřebitele, na které musí národní orgány se odvolat při analýzách dvojí kvality potravin. Toto oznámení říká, že firmy mohou legálně diferencovat produkty, aby je uspůsobili eh, místním eh, chutím a místním zvykům. Je ale potřeba, aby to bylo pro spotřebitele eh, srozumitelné. Tito nemohou být vedení k víře, že jejich produkt je na celém jednotném trhu stejný, když tomu tak není Produkty musí obsahovat všechny klíčové informace, které spotřebitelé potřebují k tomu, aby se mohli rozhodnout. Za prvé eh, zákon o potravinách a zejména nařízení o eh, informacích o potravinách eh, stanovují, aby, že spotřebitelé musí mít eh, relevantní informace o produktu. A máme eh, indicie eh, ohledně toho, že tato pravidla se poměrně široce dodržují. Nicméně navzdory tomu, že informace se poskytují a dodržuje se tak evropské právo, panují obavy z toho, když produkty pod stejnou značkou Eh, jsou propagovány způsobem, který by mohl být pro spotřebitele zavádějící. Potravinářské firmy by proto neměly budit ve spotřebitelích dojem, že produkty, které mají stejný obal a stejnou značku, ve více členských státech eh, jsou stejné kvality a stejného složení, když tomu tak ve skutečnosti není. Studie o lojalitě ke značkám prokazují, že značka u spotřebitelů často funguje jako certifikát kontroly a stále kvality. Spotřebitelé eh, obecně očekávají produkty určité značky, eh, očekávají od nich, že budou mít stejnou kvalitu a stejné složení bez ohledu na místo nákupu. Tím pádem eh, spotřebitelé eh, očekávají od potravinářských společností, že je budou informovat, pakliže se rozhodnou změnit jakoukoliv důležitou charakteristiku svého produktu nebo jeho složení. Mohou tak vzniknout situace, kdy je spotřebitel uveden v omyl, navzdory tomu, že konkrétní zákony platné pro daný sektor jsou zcela naplněny. Směrnice o nekalých obchodních praktikách tu funguje jakožto Eh, doplňující eh, právo. Oznámení komise vysvětluje tuto argumentaci a eh, nabádá národní orgány, jaké elementy by měly zkoumat v případě, kdy se domnívají, že dochází k nekalým praktikám. Ty pokyny ale neposkytují nebo nenastavují metodu, kterou by měly být vyšetřovány tyto případy v jednotlivých členských státech, kdy, případy, kdy výrobek má různé kvality v různých členských státech. Jde tady o potřebu eh, respektovat očekávání spotřebitele, eh, které eh, plyne většinou z toho, že to, jakou, jak, jaký je marketing daného produktu, ovlivňuje pohled spotřebitele. Ty pokyny, eh, o kterých právě hovořím, ale nejsou jediným krokem, který komise podnikla eh, v boji proti dvojí kvalitě potravin. Eh, kromě toho také komise poskytu, nabízí financování v hodnotě jednoho milionu nejméně na vývoj harmonizovaného testovacího přístupu eh, pod koordinací Společného výzkumného centra eh, komise. Další milion eh, nabízíme členským státům na provádění dalších studií a na rozvoj kapacit pro vymáhání práva na národní úrovni. Chtěl bych také připomenout, že komise aktivně vede dialog s zainteresovanými stranami. A e, ohledně příštích kroků e, komise se za dva dny e, zúčastní za přítomnosti komisařů Jourové a Andriukaitise spotřebitelského summitu organizovaného slovenskými a, slovenským a českým ministerským předsedou v Bratislavě. Tam by se měli sejít všichni relevantní aktéři a diskutovat o e, dvojí kvalitě potravin a velice rád budu odpovídat na vaše otázky. Thank you very much. Uh, first of all, uh, we have uh, Mrs. Děkuji. Uh, wishes to speak, please. Jako první paní Sehnalová, prosím. Uh, a děkuji komisi za stručnou prezentaci. Uh, já se problematikou dvojí kvality opravdu intenzivně zabývám už druhé volební období, takže opravdu vítám, že se snad tedy pohnuli ledy e, i na straně komise. A vítám samozřejmě ujištění e, pana předsedy komise Junckera, Eh, v jeho projevu o stavu Unie, že v Evropské unii nesmí existovat spotřebitelé druhé kategorie, ale tím spíš potřebujeme konkrétní nástroje, jak dvojí kvalitu eh, uchopit a řešit a myslím si, že po těch průzkumech, co byly provedeny, eh, bylo zde zmíněno, že se provádí až v deseti členských státech. Výsledky máme zhruba ze sedmi z nich. Myslím si, že o tom, jestli dvojí kvalita existuje nebo ne, už prostě nemůže být pochyb. A věřím, že o tom opravdu nikdo nepochybuje, eh, ale otázkou prostě zůstává, co, co dál. A já upřímně řečeno nejsem přesvědčena o tom, že ten prezentovaný dokument eh, komise je skutečně tím, na co Evropský parlament čeká od roku 2013, eh, kdy komisi vyzval k provedení reprezentativního průzkumu dvojí kvality na celém vnitřním trhu. A dovolím si tedy ještě pár připomínek a konkrétních eh, dotazů. Začnu tím prezentovaným dokumentem, který je označen jako Commission's Notice tedy můj první dotaz zní, jaký je vlastně vůbec právní status těchto, těchto pokynů. Ráda bych upozornila na květen 2016, kdy Evropská komise publikovala pracovní dokument s pokyny k provedení a uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách. V něm explicitně zmiňuje, že dvojí kvalita jako taková není ve smyslu směrnice o nekalých obchodních praktikách nekalou praktikou co se tedy vlastně změnilo za ten zhruba rok eh, že komise přišla k odlišnému výkladu a dotaz také samozřejmě musí znít zda mají dozorové orgány a případně soudy jasno v tom kterým doporučením komise se mají při výkladu směrnice řídit. můj další dotaz se týká nepotravinářského zboží Některé z těch nedávno prezentovaných srovnávacích studií poukázaly na podstatné rozdíly ve složení nejen potravin, ale také například drogistického zboží. Já jsem sama Evropskou komisi na tuto problematiku upozorňovala prostřednictvím písemné interpelace. Zajímá mě proto, zda se vztahují komisi představené iniciativy také na nepotravinářské zboží a zda komise plánuje ve vztahu ke dvojí kvalitě nepotravinářského zboží přijmout v dohledné době nějaké konkrétní kroky. Předložený dokument je podle eh, jeho názvu zdá se zaměřen pouze na potraviny, co tedy nepotravinářské zboží. A dále už jen v rychlosti. Společná metodika a další průzkumy, tedy další navrhovaná opatření, můžou mít smysl, ale pouze tehdy, když se akce ujmou dozorové orgány to se za stávající legislativy nedělo a já mám jisté pochybnosti o tom, že tak začnou na tomto základě činit nyní. Věřím nicméně, že k většímu odhodlání a lepší spolupráci přispěje i revize nařízení CPC, jehož výslednou podobu v listopadu potvrdí plénum Evropského parlamentu. A poslední Eh, poznámka. Zajímalo by mě eh, také, jaké jsou, eh, jak jsou kompatibilní. Vyhrazená částka, kterou avizovala vlastně paní komisařka Jourová a pilotní projekt našeho výboru, který jsme podali spolu s některými kolegyněmi. A závěrem ještě snad apel na vytvoření zprávy z vlastní iniciativy, kterou by náš výbor mohl plnohodnotně přispět do debaty o dvojí kvalitě značkových výrobků na vnitřním trhu a děkuji za pozornost. Thank you very much. Um... Děkuji. Jako koordinátor za ALDE Dita Charanzová, prosím. Děkuji, paní předsedající. I já bych ráda poděkovala náměstku generálního ředitele za prezentaci. Jak víte, pro mou zemi je toto velmi důležité téma a jsem ráda, že budeme mít v pátek další možnost o tom diskutovat na zmíněném summitu. Jak říkáme v češtině, žádný členský stát by neměl být popelnicí Evropy. Někteří lidé říkají, že lidé byli spokojeni s těmi potravinami, jako kdy na tento problém někdo neupozornil. No to je možná pravda, ale jakmile vypustíte džina z lahve, tak ho nemůžete nadspat zpátky. Naši občané tedy moc dobře vědí, že někteří lidé mají lepší kvality potravin než jiní, byť na obalu je to tež. A musíme jim dát odpověď. A tu odpověď jim musíme dát rychle. A říct jim, že si mají přečíst ta malá písmenka, to nestačí. Mám dvě otázky. Za prvé, jaký je přesně rozsah tohoto problému, protože existují různé zprávy pocházející z jiných členských států na základě testování dobrovolníky či orgány, ty se objevují ve sdělovacích prostředcích či na politické úrovni, ale zajímalo by mě, jak vypadá skutečně situace na evropském trhu. Čili u kolika běžných produktů to je, jaký je poměr my tento problém v České republice velmi dobře známe. Otázka ovšem je, zdali se tito výrobci vyloženě zaměřují na střední a východní Evropy, anebo je to širší otázka zavádějícího označování v Evropské unii. Děkuji. Děkuji. Za zelené, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Opět vystoupím za pana Šoltese, který tuto otázku velmi aktivně řeší a dvojí kvalita mu leží na srdci, jak už několikrát v minulosti řekl. Vnitřní trh a Evropská unie musí zajistit, že standardy potravin budou stejné ve všech 28 členských státech. Pokud ne, tak bychom přijímali dvojí standard a diskriminaci, což je nepřijatelné. Evropský jednotný trh musí vycházet z pravidel fair play. Stejné potraviny s různou kvalitou ve střední a východní Evropě a jinde, to je opravdu urážka a minimálně tak si zavádí a spotřebitele. E, vytváří to signál, že středně východní Evropa je druhořada, což není v pořádku. Musí se to řešit na evropské úrovni. Ano, e, výrobci říkají, že to vychází z různých preferencí, ale to není pravda, není to žádný argument pro to, proč by používali méně kvalitní potraviny ve východní Evropě. Pan Šultes by také chtěl dodat, že je potřeba urgentně rychle analyzovat tuto situaci a že to musí provést třetí strana, jako třeba BEUK, a musí se také tato analýza promítnout do opatření, která Evropská komise musí přijmout pro vyřešení tohoto problému. Děkuji. Děkuji. Paní Borzan, prosím. Děkuji, paní předsedající, kolegyně a kolegové. Jsem spokojena s tím, že dnes probíhá diskuse trochu konkrétnější na toto téma. A děkuji také zástupci Evropské komise za vystoupení, ve kterém odkázal k projevu předsedy Junckera o stavu Unie. Tam zmínil, že bychom neměli souhlasit s tím, aby v Evropské unii byli občané druhé kategorie. Po těchto slovech si myslím, že nazrála doba na reakci a na činy. Musím říct, že ty pokyny podle mě nejsou dostatečně důrazné. Připadne mě to, jako kdybychom otevřenou ráno zalepili náplastí. Odkazují pouze na potraviny. Já jsem si udělala v Chorvatsku průzkum, který prokázal, že existují zásadní rozdíly například u pracích prostředků, které můžete koupit v Chorvatsku, ty jsou méně účinné než ty, které můžete koupit v Německu. A proto je velice důležité hovořit i o těchto příkladech. Z nich totiž vyplývá, že nemůžeme všechno vysvětlit místní preferencí chutí. Spotřebitelé si stěžují, že zaznamenávají rozdíly mezi produkty, které si kupují na západě a východě Evropy i třeba u kosmetického zboží, automobilů, eh, různých spotřebičů a podobně. A proto si myslím, že je zásadně důležité, aby proběhly pilotní projekty, které se budou týkat i čistících prostředků a kosmetiky. Tato pokyny, tyto pokyny také obsahují doporučení, jak využívat stávající právní rámec. Pokud by stačil stávající právní rámec, tak bychom tento problém neměli. Diskutujeme o tom z toho důvodu, že zjevně producenti se naučili vyrábět své produkty takovým způsobem, aby eh, to neporušovalo právo. Ukazuje se, že umí pracovat na malých detailech a naplnit stávající právní úpravu. Brzy tedy budeme muset eh, vyhodnotit, zdali jsou tato vodítka dostatečně účinná. Nejsem ale bohužel úplně optimistická. Myslím si, že brzy dojdeme ve výběru, výboru k závěru, že tato vodítka nestačila a že potřebujeme změnit evropské právo. Děkuji. Také děkuji a Rozatun, prosím. Děkuji, paní předsedající. Budu mluvit polsky. Zaprvé jsem spokojena s tím, že to řešíme. Souhlasím s kolegy a s kolegyněmi, že je potřeba toto téma brát vážně. Téma různé jakosti produktů. Mám k tomu pár konstruktivních věcí. Jeden milion euro bylo věnováno na vytvoření metodiky různých testů. To je důležité. A tyto prostředky mají vést k tomu, abychom dosáhli cíle očekávaného spotřebitele. Jinými slovy, aby ten samý produkt se stejným názvem a tím samým balení obsahoval totéž v celé Evropské unii. A musíme ty peníze hospodárně vydávat. V Evropském parlamentu rozpočtový výbor přijal návrh pilotního projektu, který jsem oznámila, a ten se týká hodnocení kvality produktů, které se prodávají v různých zemích Evropské unie. Je důležité, abychom nezačínali od nuly. Je potřeba sladit tyto práce a tyto prostředky používali co nejefektivněji. A proto je potřeba využít metodiky JRC, e o kterém jste hovořil, Musíme tedy využít tuto metodiku v rámci pilotního projektu, který se bude příští rok realizovat. Teď na něm pracujeme v Evropském parlamentu, na tomto projektu. No a potom ten projekt se musí také rozšířit i na nepotravinářskou produkci, což už také kolegyně a kolegové říkali. Ty známé kosmetické výrobky, prací prášky a podobně. Vidím, že v Evropské komisi to má na starosti dvojí orgán, Grow a Justice, takže doufám, že se můžeme těšit na fenomenální spolupráci mezi těmito dvěma generálními ředitelstvími. Ale co se týče těchto nových vodítek, které nám byly představeny, tak musím říci, že na třetí straně se tady píše, že Polsko zatím neprovedlo takovouto studii. No tak se ptám, jestli nemáte k tomuto nějaké nové informace a jaké to bude mít případně dopady, že Polsko neprovedlo takovéto zkoušky. Děkuji. Děkuji a pan Štefánek, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, budu hovořit slovensky. Rád bych zdůraznil, že jsem také rád, že se v tuto chvíli zabýváme tímto tématem, jelikož reálně jiné složení týchž výrobků je problém a je už to problém politický, protože občané to častěji vnímají tak, že se s nimi nezachází srovnatelně, že nedostávají pod stejnou značkou stejnou kvalitu. Je to politický problém, který může vést až k tomu, že občané se budou vnímat jako lidé druhé kategorie a že Evropská unie má občany první a druhé kategorie. To není dobré a nahrává to do karet populistům a euroskeptikům. Je to věc, kterou je třeba se zabývat. Souhlasím s Evropskou komisí v tom, že není nutné na každý problém reagovat novou administrativou a regulací a že je lepší najít účinný způsob, jak tento problém řešit. Jako předchozí kolegové a kolegyně chci zdůraznit, že toto téma se netýká pouze potravin, že je určitě potřeba hovořit i o nepotravinářském zboží, a to především drogistickém. Vidím zde, a možná tady komise by mohla sehrát významnou úlohu, prostor pro lepší výměnu informací mezi národními regulátory, kteří mají zkušenosti, mají informace Tady si myslím, že je prostor pro zlepšení koordinace, informovanosti a možná i penalizace výrobců, respektive obchodníků, kteří nedodržují již stávající pravidla. Tyto kompetence, třeba říci, jsou na vnitrostátní úrovni, ale zásadně se liší. Přitom máme společný jednotný evropský trh, ale velmi rozdílný výklad na vnitrostátní úrovni. Další příležitost pro zlepšení v této oblasti vidím v rozvoji spotřebitelských organizací a jejich podpoře. Ty mohou sehrát významnou úlohu, jelikož občané jsou v tuto chvíli v situaci, kdy se nemají na koho obrátit v řadě zemí. A kdyby dostali více informací a více možností fungující eh, spotřebitelské organizace, které sehrávají v ochraně spotřebitele velkou úlohu, tak by ta správná cesta přes ně a ne regulací mohla vést k velmi efektivnímu výsledku. Abych to zhrnul. Komisi žádáme, aby pokračovala v řešení tohoto tématu, a to nejenom v potravinářském, ale i nepotravinářském zboží, a aby se snažila koordinovat národní regulátory při výkladu práva a při přípravných trestech pro výrobce, kteří evidentně pravidla nedodržují. Děkuji. Děkuji. Pan Scheinfeld, prosím. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové a kolegyně, upřímně řečeno, musím říci, že to, že se zabýváme touto záležitostí, a to říkám tak napůl žertem, dosvědčuje velkou úroveň naší kultury, protože si myslím, že to jsou prostě podvody, to, co se děje. A podvod je podle mě trestný čin. A myslím si, že bychom to měli hodnotit z tohoto pohledu a spustit veškeré nástroje, které mají státní orgány k dispozici. Prostě očito, že by to měli řešit jako trestné činy. Říkám to z toho důvodu, že jakožto protržní liberál to vidím tak, že každý může prodávat něco, když to chce někdo koupit. Na druhou stranu jde o to, aby to bylo transparentní, aby to vycházelo z vědomosti a znalostí. Pro ilustraci. Existují genetické rozdíly mezi lidmi z různých kontinentů. A je potřeba rozlišit um, například složení různých léků na různých kontinentech. Ten samý lék, prodávaný třeba v Evropě, má jiné složení než v Ázii. Ale v jednom i v druhém případě na příbalovém letáku máme upozornění, že tam je rozdílné složení jak je různé a kdo ten lék může brát, aniž by bylo ohroženo jeho zdraví a kdo ne. Zatímco tady máme firmy, které vyrábějí a prodávají určité zboží, ty firmy mají stejnou reklamu všude, bez ohledu na to, jaké složení ten produkt má. Jinými slovy tedy podsouvají spotřebiteli, že to zboží, které se prodává v Německu a ve Francii, má stejné složení jako to samé zboží, které se prodává v Bratislavě, v Praze nebo ve Varšavě. Takže minimálně hovorově, když už ne právnicky, prostě je to podvod. A tady ani tak nejde jenom o uh, různé složení, ale o nedostatek informací o tomto rozdílu, čím se narušují práva spotřebitelů. Trh je nasycený produkty, existuje velká konkurence u většiny, nechám už léky stranou, prostě u běžného zboží ta konkurence je opravdu velká. Trh by sám zafungoval, kdyby klient věděl, že si může koupit maďarský produkt, který má stejnou kvalitu jako srovnatelný německý. Asi si koupí ten maďarský, ne ten německý. Ale když to neví a atakují ho reklamy v tisku, v rádiu a v televizi, no tak se samozřejmě rozhodne pro ten produkt, u kterého předpokládá, že je lepší. Podívejme se třeba na exkluzivní zboží. Tam obecně platí situace, že čím méně rozvinutá země, tak tím to zboží je dražší. Což zdalo by se nelogické. Má to svou logiku, ale nebudu se tady pouštět do ekonomických a, diskusí. Ale funguje tady trh a klient si sám vybere. Ví, že třeba v Berlíně nebo v Paříži nebo v Londýně by koupil daný produkt o 30-50% levněji, ale přesto se rozhodne, že si ho koupí doma je to jeho svobodná volba. Zatímco tady u kosmetiky, drogistického zboží a podobně, ale slyšel jsem, že něco podobného třeba existuje i u aut, no tak prostě v této oblasti ten klient neví, že si kupuje méně kvalitní zboží a následně nemá možnost umožnit trhu a konkurenci, aby zafungovaly. Nemůže se vlastně rozhodnout, že si koupí jiný produkt. A to si myslím, že je věc, kterou bychom se spíše měli zabývat. Děkuji. Děkuji. András Šváb, prosím. Děkuji, ta debata už poměrně pokročila, ale já bych chtěl ještě si eh, dvě nebo tři věci, jakožto občan eh, pohraničního regionu. Eh, pohraniční regi, pohraničního regionu dvou alpských států. V Německu spotřebitele už dávno už chutnají produkty po chloru, zatímco jinde ve Francii po amoniaku. E, francouzský, francouzští e, spotřebitelé mají pocit, že jim to pak doma voní čistěji, eh, ten prostředek s amoniakem, zatímco v Německu prostředek s chlorem. A nikdy eh, nebyla debata o tom, že eh, jsme občané druhé kategorie, protože máme chlor, zatímco francouzi amoniak. Nejde o složení produktu, o jeho účinek, ale jde o to, jestli legislativou vnitřního trhu chceme rozšířit stejné aroma po celé Evropě, anebo jestli chceme ponechat trochu rozmanitost. Já mám pochopení pro kolegy kolegy z východní Evropy, kteří říkají, ale když si koupím značku X, tak očekávám, že bude chutnat úplně stejně, jako když si ji koupím e, někde na dovolené v jiné zemi ale e, to není žádné porušení evropského práva, protože není to ta značka, která e, požaduje nějakou důvěru od spotřebitele, ale je to informace o složení a ty produkty eh, jsou většinou eh, popsané správně ve složení a proto jsou, eh, proto jsou na trhu legálně. Já teď nechci bránit černé ovce, ale každopádně určitě dochází k, k klamání spotřebitele, proti tomu je třeba bojovat, ale otázka zní, jestli opravdu chceme na evropské úrovni stanovovat, že značka Fan Bosuit například musí chutnat v celé Evropě stejně. Eh, jestli musí v celé Evropě stát stejně a jestli v celé Evropě musí být uvnitř to samé, anebo jestli můžeme od spotřebitelů žádat, eh, aby eh, se trošku přizpůsobovala chuť místním zvyklostem. Já si nejsem příliš zvyklý, já si nejsem příliš jistý tím, jak by to mělo být správně, ale jestliže chceme u jedné značky požadovat stejné složení a stejnou chuť v celé Evropě, tak pak bude další debata a, a sice proč je to někde dražší a někde levnější a proč některá chuť, eh, která pochází z jednoho členského státu, se měla najednou rozšířit na celou Evropu, proč by to mělo chutnat všude stejně. Eh, je tedy potřeba zvážit, eh, že na jedné straně uvedené složení Eh, není, eh, by, by mohlo nebo nemuselo být eh, platné pro určitou zemi, ale pro celou Evropu. Ale je potřeba nevylít zvaničkou i dítě a debatuji konstruktivně, jenom varuji před tím, že pokud bychom chtěli předepsat, že jedna značka musí používat v celé Evropě jednotné složení, tak by možná bylo, že by to nebylo v souladu s pravidly vnitřního trhu. Každopádně jsem velice zvědavý na to, co přinesou výsledky těch studií a kde se ukáže, že je potřeba činit nějaké kroky. Děkuji a pan Sulík jako poslední. Děkuji. Já bych rovnou navázal na pana Švába. Eh, já si myslím, že ta diskuze se vůbec netočí ohledně toho, jestli musí všechny produkty eh, chutnat stejně a jestli uvnitř musí být to samé. A už vůbec ne o tom, jestli všechno musí stát eh, stejně peněz. Jde tady o to, že spotřebitel musí být informován, což znamená, že pokud v nějaké látce je amoniak, tak na obalu by mělo být napsáno amoniak a jestli v tom též produktu v jiné členské zemi je chlor, tak na obalu musí být napsáno chlor. Eh, rád bych od vás slyšel, pane Švábe, eh, jestli s tím souhlasit. No dobře, ty kivnutí mi stačí, viděl jsem ho, děkuji. Eh, já tedy doufám, že je společným stanoviskem tohoto výboru, že nechceme spotřebitele prohlašovat za nesvéprávné, ale chceme zkrátka, aby spotřebitelé měli k dispozici úplné a dostatečné informace. Děkuji. Děkuji a dám slovo ještě komisi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych na úvod chtěl říct, že děkuji za všechny otázky protože jste v podstatě stanovili společnou diagnózu, jestli to tak můžu říct. Všichni jsme přesvědčeni o několika věcech. Za prvé, tato otázka má čím dál více pozornosti na evropské úrovni. A my všichni se musíme postarat o to v komisi, v parlamentu a v radě, abychom s tímto problémem něco dělali. Ale k tomu, abychom se vyhnuli nějaké diskriminaci, potřebujeme mít úplný obrázek o situaci. Někteří eh, z vás, paní Borzan například, hovořili o tom, že je potřeba nová legislativa. Pro mě by, eh, já bych řekl, že to bude až poslední eh, záchranný krok po té, co eh, si vytvoříme úplný obraz o situaci. Stávající legislativa, tedy obecné nařízení o potravinách, nařízení o informování spotřebitele a směrnice o nekalých obchodních praktikách vytvářejí vysokou úroveň legislativní kvality pro řešení tohoto problému. Dokonalá ta situace ale samozřejmě není. Musíme se ujistit o tom, jaké problémy to vlastně jsou. Jsou to problémy s případným ohrožením lidského zdraví, zdraví spotřebitelů, anebo jsou to e, zavádějící praktiky. To je potřeba prošetřit a proto prvním krokem musí být stanovit jasnou metodiku provádění testů. Minulý týden na eh, fóru na vysokém úrovni o eh, potravinářských výrobcích eh, Minulý týden jsme o tom diskutovali společně s JRC, DG Justice a DG Grow a dalšími zainteresovanými stranami a snažili jsme se zjistit, jakým způsobem JRC eh, implementuje tu metodiku. Já vím, že máte ten pilotní projekt eh, a samozřejmě uděláme, co je v našich silách, abychom se postarali o dobrou metodiku. Předpokládám, že JRC si vede velice dobře a eh, vytváří proceduru testů, ale patrně budeme potřebovat více peněz, více politických impulzů. děkuji za e, dobrou příležitost v podobě toho pilotního projektu pokračovat v práci. Za druhé, paní Sehnalová, pro nás ty pokyny, e, guidelines, jsou velice dobrým e, nástrojem v reálném životě. A jaký je jejich právní status? Jestli můžu použít klasický přístup kontinentálního práva nebo napoleonského práva, tak je to tak trochu eh, autentická interpretace. Je eh, potřeba eh, to respektovat, protože domnívám se, že v naší ekonomice svobodného trhu Prvním krokem je pokusit se o nějakou autoregulaci a tím vyřešit problémy. Jsou ty pokyny guidelines dokonalé? Ne, samozřejmě ne, ale je to první verze, ehm, po níž bude proces pokračovat. A eh, jak velice dobře víte, tak eh, my jsme diskutovali o CPC před několika měsíci, to byla fantastická diskuze. A skutečná otázka e, není legislativa jako taková, ale jak s ní budou pracovat národní orgány. Proto chápeme, že musíme pomáhat národním orgánům e, ohledně CPC i ohledně e, orgánů pro kvalitu potravin. Ty musí spolupracovat což je trošku političtější téma než eh, čistá regulace. Eh, mohu vás ujistit, že komise eh, se tomu plně věnuje. Paní Jourová a pan Andrew Kajtis se zúčastní v Bratislavě té vysokourovňové diskuze a 14. listopadu paní Jourová povede schůzi CPC, která se bude týkat toho, jak budou guidelines implementovány v praxi. Takže abych vám to vysvětlil na otázku, zda potřebujeme novou legislativu, odpovídám, uvidíme. Jdeme krok po kroku. A nezapomínejme, že vedeme intenzivní, diskrétní, ale intenzivní dialog s asociacemi výrobců a snažíme se eh, porozumět realitě. Musíme mít jistotu o tom, že máme jasný a vyčerpávající obraz o situaci, že jsme vyčerpali všechny možnosti stávajícího rámce a že máme odpověď na otázku. Těžko říct, jaká bude odpověď na tuto otázku. Zda existuje reálná diskriminace u některých produktů, zda někteří výrobci eh, provádějí nekalé praktiky. Tím vším se budeme zabývat. A v březnu bude komisi přijat balíček ochrany spotřebitelů, včetně e, všech zacílených změn legislativy e, v oblasti spotřebitelského aký. A v tomto balíčku se pokusíme poskytnout konkrétní odpovědi i e, na problematiku dvojí kvality potravin. A e, v pracovním programu komise je také zabývat se e, otázkou rozsahu působnosti směrnice, včetně toho, jaké by měli mít spotřebitelé k dispozici lepší opravné prostředky. Vím, že to nejsou vyčerpávající odpovědi, pouze říkám, že se snažíme zcela upřímně dělat, co je v našich silách a za několik měsíců eh, se dopracovat k výsledkům s podvedením eh, paní, paní Jourové, eh, poskytnout reálné odpovědi. Paní Charanzová se ptala, zda známe seznam produktů, zda známe celou situaci. Tak odpovídám ne, právě tím se teď zabýváme Myslím si, že pracujeme velice férově a čestně se všemi stakeholdery, i s vámi samozřejmě, se spotřebitelskými združeními, se združeními eh, výrobců a já budu velice rád, když eh, mezi vás budu moci dále chodit a informovat vás o tom, jak pokračuje situace. Pokud budete mít konkrétnější otázky, tak na ně samozřejmě velice rád odpovím konkrétněji. Um, uh, Děkuji moc krát komisi uh, za uh, odpovědi na otázky. Jak jste říkal, je to zatím nedokončená práce. Děkuji, že jste přišel. Znamená to, že se můžeme posunout k poslednímu bodu dnešního dopoledne což je rozprava o pozměňovacích návrzích k testu proporcionality u regulovaných povolání. Tady e, máme návrh v balíčku služeb. Návrh zprávy e, byl zpravodajem Andreasem Švábem představen v červenci a já bych nyní tedy ráda dala slovo Andreasi Švábovi, aby nás informoval o prvních pozměňovacích návrzích. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, už jsme hodně pokročili. Eh, doba pokročila, já to vezmu co nejstručněji. Děkuji kolegům za cenné pozměňovací návrhy a za dobré nápady. Myslím si, že celkově jsme na dobré cestě, eh, protože na mnoha místech jsme podobného, ne srovnatelného názoru Mám radost z toho, že všichni kolegové jsou toho názoru, že proporcionalita eh, u regulovaných eh, povolání je nutnost a že je to nutnost pro všechny. A to je, myslím si, smyslem eh, této akce, která se týká směrnice o uznávání povolání a která má konkretizovat situaci, což se vlastně tím pádem částečně již podařilo. Jsou to určité oblasti, kde konstatují, že navzdory tomu jsou pozměňovací návrhy eh, poměrně eh, různorodé co do toho, na co kladou důraz. Eh, začíná to tím, že v oblasti lékařských povolání musíme konstatovat, že tam nejsou navrhována konstruktivní srovnatelná řešení ale eh, všichni jsou toho názoru, že proporcionalita musí platit eh, pro lékařská povolání, tak jak už to je ve směrnici o uznávání povolání. Eh, ale nejen v tomto výboru mám pocit, že v členských státech je to vnímáno velice citlivě a sice, že proporcionalita by neměla být odsunuta stranou, ale že na základě eh, regulací, eh, která plyne z směrnice o uznávání povolání, že tam už jsou určité řídící mechanismy pro národní zdravotnické systémy, které by se tak mohly ocitnout v ohrožení. Já jsem například včera mluvil s kolegou Živánem, který říká, že ten princip teritoriální příslušnosti, který máme u lékařů v Německu, bude možná také ve Francii jednou nutný a e, že komise by tomu neměla bránit, tomu, aby jednoho dne byl ve Francii takovýto systém zaveden. Tak upřímně řečeno, s tím já naprosto souhlasím, e, protože e, je důležité, aby aby lidi ve všech oblastech získali lékařskou péči a podle mého názoru to neodporuje principu proporcionality. Musíme tedy ještě prověřit jednotlivosti, abychom e, zajistili, že potřeby, které kolegové mají, byly zohledněny. Ale myslím si, že e, nakonec e, se dostaneme ke konsenzu. Já jsem ke konsenzu ochotný, přestože konstatuji, že můj eh, pozměňovací eh, návrh řešit to výjimkou se nesetkal s pozitivní reakcí žádné z větších frakcí. Eh, dále proporcionalita vysílání pracovníků, nový odstavec 6.4a, tak u toho mám pocit, že kolegové ze všech politických táborů jsou toho názoru, že i tady by měla platit proporcionalita ale eh, že bychom to neměli upravovat příliš dopodrobna. Eh, já eh, v těchto návrzích Eh, nevidím smysluplné pozice, ale domnívám se, že pokud eh, jakožto společenství států chceme regulovat, od, od regulovaných povolání požadovat, eh, aby byla regulována proporcionálně, tak potom se může stát, že členské státy budou říkat, my to chceme řešit neproporcionálně. To je samozřejmě princip, který musí fungovat oběma směry a já jsem vděčný liberálům za to, že podali ještě silnější pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Eh, musíme se ale podívat na to, eh, jakým způsobem eh, bychom měli ne, jak, jak bychom neměli jak si narušit situaci ohledně vysílání pracovníků v tom užším smyslu tak jak to požadují sociální demokraté. Ty další body už jsou méně politické a já se domnívám, že se všichni shodneme na tom, že e, komise by měla přeskoumávat pouze závažné změny, podstatné změny. Otázka je, jak to do textu dostat. Musí to být ještě přesněji definováno. A pokud chápu správně pozměňovací návrhy kolegů, tak jsem k tomu ochotný, protože e, sledujeme společný cíl, abychom nevylevali s vaničkou i dítě a aby komise neprověřovala e, každou čárku a teď tečku v nařízení členských států o regulovaných povoláních. E, potom kvalita práce jakožto, e, jakožto měřítko, e, to si myslím, že je dobře. Konec konců řemeslo musí mít zlaté dno v Evropě a to hledisko kvality by mělo být zahrnuto. Pak je tu ještě otázka, jak v článku 6.4 a v bodu odůvodnění 20a Eh, provádět ověřování jednotlivých eh, elementů. Eh, já se kloním k tomu požadovat kumulativní prověřování. V každém jednotlivém případě se ptát, zda je určitá regulace pozitivní pro hospodářskou soutěž, pro otevřenost vnitřního trhu, pro kvalitu, pro právní jistotu a tak dále anebo zda by to mělo následky negativní. Z mého pohledu tohle musí být eh, proskoumáváno pro každý element jednotlivě a proto eh, ty důvody, které jsou eh, v, ve článku 6.4, eh, nemusíme nijak extrémně rozšiřovat. Tady rozvíjeli kolegové mnoho nápadů, některé z nich mohu přijmout a celkově si myslím, že s tím návrhem na test proporcionality přístupu k povolání, ale také vykonávání povolání, že jsme na dobré cestě a e, já doufám, že ve čtvrtek proběhne dobrá schůze stínových zpravodajů, po které e, se dostaneme ke kompromisům a tímto vám děkuji za pozornost. Děkuji a nejprve za SAD pan Konferaty, prosím. Děkuji, pane před, předsedkyně. Eh, téma přiměřenosti je velice důležité a choulostivé, jak o tom hovořil i nyní Andreas, a je zcela správné, že eh, buď má být eh, legislativně upraveno a tato legislativa může být napsána s velkou pozorností. Já si myslím, že komise udělala určitou chybu, když ho včlanila do balíčku o služeb, protože tam potom na to padá zcela řada podezření a bude muset nyní to řešit a rušit. E, my musíme pracovat pro to, aby e, byla respektovaná kompetence členských států. A z tohoto důvodu si myslím, že práci, kterou Andreas vykonal, je velice užitečná. Jedná se o to, že eh, naše skupina tohle posílit, to chce posílit a my, se, naše frakce se chce podílet na té práci v této konfrontační fázi, která nám umožňuje, že pokryjeme celou řadu eh, námětů, eh, o kterých se již diskutovalo. Z tohoto důvodu bych jenom rychle připomněl, že je důležité, aby členské státy mohly mít volbu, aby mohly samostatně volit eh, tam, kde není harmonizace, jakým způsobem eh, budou přistupovat eh, k regulaci těchto povolání. Je to jedno ze zásadních kritérií i kulturních Evropského společenství a nemůžeme se ho vzdát v diskuzi, která se týká tedy charakteristik produktivních činností a různých profesí eh, lidí, kteří eh, se na této práci podílejí. Článek 4 zaručuje, že eh, způsoby těch testů budou pružné a že budou přiměřené k, ke změnám, které se kontrolují. A z tohoto důvodu zákonodárce který má uznávat kompetence členských států, tak myslím, že je zcela důležité říct k tomu návrhu komise ne, protože eh, komise chce vytvořit určité nezávislé orgány supervize. Zde každý musí vzít na sebe vlastní díl zodpovědnosti, protože to je v celá v řádu věcí a spadá to i do myšlenky eh, kvality legislativních funkcí, které eh, my všichni vykonáváme a tam to nehraje ta politická, eh, politická příslušnost žádnou roli. Je třeba posílit kritéria v tom seznamu, tak jak to figuruje v článku 6. Andreas o tom také hovořil, kde se hovoří o přiměřeném a neutrálním přístupu. Ano, je třeba tímto směrem eh, jít a my se zdá, tak to tímto způsobem pokračujeme. A je to tedy užitečné a e, můžeme to sdílet. Aby to bylo účinné, tak možná by bylo třeba vyškrtnout tu zmínku odstavce 3, kde se hodná o hodnocení těch e, určitých e, činností. To je vlastně proti tomu. Možná je to i nevědomé, ale jde to proti proti eh, tomu hlavnímu východisku, z kterého jsme vycházeli. Pro socialistickou eh, frakci i pro mnohé jiné je důležité, hm, řekl bych celá zásadní to, aby tam byla pravidla, které se týkají transparence rozhodovacích procesů a konzultace všech subjektů. A to jsou subjekty, které jsou eh, zodpovědní i když jejich názor není třeba přijat úplně, tak oni mají určitou roli v tomto procesu a to znamená, že potom budou mnohem více sdílet celý ten proces a budou eh, více spolupracovat. A poslední poznámka, kterou jsem chtěl učinit, pro nás by bylo nepřijatelné, aby se rozšířil eh, pole působnosti této směrnice na, eh, na otázku i poskytování služeb. To je, to nás prostě vedlo k podezření, že komise to má v úmyslu, ale já si myslím, že by to mělo být vyjasněno toto. A tam by neměla být žádná formulace, která by šla tímto směrem. Takže žádné rozšíření pole působnosti a současně pro nás je velice důležité, v tom tématu zdravotnictví, na, ně, a na něž Andreas také narážel, je, že návrh, že se vyčlení zdravotnická povolání z toho textu o proporcionalitě, to je 4, 4b a 5 a 6. A všechno ostatní by tam zůstalo, všechno ostatní by tam patřilo, spadalo do té směrnice a je důležité, aby i pro tento i pro tento odvětví platili pravidla transparentnosti, protože je to velice choulostivé téma, které se bude měnit postupně v čase. A byla by chyba, kdybychom to tady urychlili, ten proces, protože eh, velká část eh, zástupců těch členských států by to nepřijali. Je to zcela pochopitelné. Mluvíme zde o zdraví, mluvíme o něčem, co je zcela zásadní a vitální pro celé a celá společenství. A zde hovoříme o organizačních modelech. A to, ty jsou jiné nejenom od národa k národu, ale jsou jiné i od jednoho území k druhému v rámci jednoho státu třeba. Takže pro nás u těch zdravotnických profesí při té harmonizaci je důležité za těchto okolností, aby v zájmu té budoucí harmonizace, ke které dojde, až ty podmínky to umožní, tak aby tam eh, tato možnost eh, byla. Děkuji. Za ECR pan Sulík, prosím. Děkuji. Mám tady toho napsáno více, ale několik bodů v mezičase už je bezpředmětných. A v této souvislosti jsem chtěl ocenit konstruktivní a vstřícný přístup pana kolegy Švába. Tedy jen stručně. Chápu smysl zpřesnění zásady proporcionality. Předřečník uváděl příklady, kde by bylo problém to aplikovat. Já jsem chtěl uvést jiný příklad. Slovenští a východoevropští autoropravci jsou ve Francii znevýhodňováni. Nedá se hovořit přímo o diskriminaci, protože jsou nastaveny podmínky, které musí plnit všichni. Nejen východoevropští dopravci, ale ti je mají velký problém splnit. Například mít ve Francii zástupce, který umí francouzsky. Já tady tuto směrnici vnímám tak, že toto je jeden příklad, který by se dal v budoucnosti řešit efektivněji. Na rozdíl od pana poslance Koferateho já mám za to, že zdravotnická povolání by neměla být vyňata. Vidím problém v dodacích 69, 143, 25, Ale jak jsem řekl, budu tuto záležitost dále řešit s panem kolegou Švábem písemně, tak aby zítra na zasedání stínových zpravodajů jsme mohli dojít ke společnému kompromisu. A ještě jednou děkuji za ochotu přistoupit na kompromis. Děkuji. Děkuji. Za zelené. Děkuji mnohokrát. Děkuji, já se musím omluvit, že se zítra nebudu moci zúčastnit schůze stínových zpravodajů ale ty nejdůležitější body eh, bych chtěla eh, teď zdůraznit a konec konců ty pozměňovací návrhy mluví samo za sebe. Eh, ten test proporcionalosti považujeme za relativně dobrý instrument a máme s tím návrhem málo problémů, mnohem méně než s ostatními aspekty balíčku služeb. Pro nás je důležité, že pro členské státy musí být možné Eh, ustoup, jak si upozadit ekonomické zájmy před veřejnými zájmy. Eh, to je pro nás eh, zásadní, jako je veřejná bezpečnost, veřejné zdraví a tak dále. Paušálně nevylučujeme lékařská povolání, medicínská povolání, ale říkáme, že je potřeba povolit flexibilitu, aby v nouzových případech nebo v případě velice závažného vývoje bylo možno rychle reagovat, aby v takovém případě ten test proporcionality nespožďoval schvaloval opatření v oblasti lékařských povolání. Celkově jsme toho mínění, že test proporcionality e, e, ještě před e, vstupem nových pravidel v platnost by měl být schválen. Pokud jde o vysílání pracovníků, tak pro nás je důležité zachovávat opatrnost, pracovat na základě směrnice o vysílání, ale celkově jsme ochotní o tomto bodu diskutovat a dopracovat se k nějakému jasnému vymezení. Jsme ale skeptičtí eh, ohledně toho omezení na podstatné změny, protože není jasné, eh, jaký eh, manevrovací prostor by tam vlastně zůstal a zda by takovéto změny musely být ohlašovány nebo ne. A nepovažujeme také za nutnost zmiňovat řemeslná povolání v tomto kontextu a jinak se domníváme, že ten nástroj je celkově vyvážený a že bychom měli co nejrychleji dospět ke kompromisu. Děkuji. Co se ostatních řečníků týče, tak by vás požádala, abyste se omezili ve svých vystoupeních na dvě minuty, protože jinak budeme mít čas na odpovědi od Evropské komise od zpravodaje. Pan Scheinfeld, prosím, jako první. Děkuji. Máme velmi málo času a proto bych se soustředil pouze na hlavní myšlenky. Chtěl bych především poděkovat Andrásovi za tuto zprávu. A za velkou angažovanost. S řadou bodů, které zmínil, souhlasím. Chtěl jsem zmínit pouze jednu věc. Řekl bych to takto. Jednou z velkých výhod Evropské unie je jednotný trh. A jednotný trh nebude, pokud nebudeme harmonizovat pravidla, nejenom předpisy, ale také pravidla. A harmonizace podle mě znamená to, respektive neznamená to, že musíme mít v každé zemi naprosto identická doslova pravidla. Existují určité prostory, ve kterých členské státy by měly právo zohlednit svá specifika, třeba tradice, historie, historická řemesla a podobně. Ale v zásadě normy by měly být harmonizované. Čili hlavní postulát za většinou mých pozměňovacích návrhů je, že bychom neměli hovořit pouze o budoucích pravidlech, protože Andrasy potom bychom harmonizovali další 60 let jednotný trh. Teď máme za sebou 60. výročí, bylo by to další 60 let. A chci, aby tento přehled a ta harmonizace vycházela, vycházela tak, že u stávajících norem, a nejenom těch, které budeme přijímat v budoucnosti, se harmonizovalo, protože jinak bychom nic nezharmonizovali. Je mi škoda, že je mi líto, že nemám moc času, protože chtěl jsem popsat situaci na jednom drobném příkladě, který si myslím, že je dosti ilustrativní a jedná se o turistické průvodce. Protože občas opravdu by člověk padnul smíchy z toho, jak fungují tyto evropské předpisy. Sám jsem se s tím setkal, takže to mám z první ruky. Rád bych se o to podělil, ale pokud máte pocit, že máme ještě 38 vteřin času. Byl jsem kdysi ve Španělsku na zájezdě Máme regulované povolání turistického průvodce. Jel jsem na výlet a dostal jsem fakturu a z té vyplynulo, že jsem platil dvěma průvodcům, byť se tam účastnil jenom jeden. A když už jsem byl na místě, tak to byl jaksi okružní výlet a každý den přijel španělský průvodce, který se s námi ani nepřivítal, jenom prostě šel, a k řidiči, vybral si eura, e, podepsal prezenčku a šel někam. A my jsme za to platili. S tím, že polský průvodce poskytoval skutečné e, služby. Tak tež to platilo pro a, japonské anebo maďarské zájezdy. Omlou, omlouvám se, ale máme tady spoustu lidí. Fakt už nemáme moc času. Já jsem jenom chtěl říct si, k čemu to tady došlo, protože ty předpisy neumožňují, aby turisti, jako turistický průvodce působil někdo, kdo uh, není z daného členského státu. Takže je to v podstatě mafie, která se jenom vytahuje peníze z lidí. Děkuji, Lucy Anderson. Děkuji vám mnohokrát za práci na této agendě. Jako náš zpravodaj kolega Sergio říkal, Eh, máme tady určité složité otázky, které je potřeba vyřešit. Stojí za zmínku, že celá myšlenka testu proporcionality je určitě dobrá, ale máme řadu problémů a nebudu opakovat ty, které již tady zazněly. Chci se jenom vrátit k tomu, že e EHSV zdůraznil obavy týkající se toho, že se snažíme tento cíl naplnit prostřednictvím směrnice. A myslím, že mají pravdu, když říkají, že to nebude úplně fungovat. A nejsem stínová zpravodajka, ale v kontextu toho zasedání jsem chtěla říci, že z toho vyplývá potřeba postupovat skutečně opatrně a obezřetně. Andras mě neodpověděl na jednu věc, protože nám nezbyl čas, když jsme o tom původně hovořili. A to rozsah působnosti článku 7. Jak se stavíte k tomu, že by se posílily povinnosti informovat a smysluplným způsobem to konzultovat s řadou orgánů. Ten text, který tam máme, je pochopitelně pozměnitelný, nicméně když se podíváme na přístup rady a původní návrh komise, tak ty byly příliš slabé, pakliže chceme tuto oblast skutečně kvalitně upravit. Děkuji. A nakonec, nakonec Katrin Steiler. Děkuji a děkuji zpravodaj a stínovým zpravodajům. Já mám jenom jednu lapidární otázku. Andreas hovořil o lékařských, respektive zdravotnických a, profesích. To už máme ve směrnici a, o profesních kvalifikacích upraveno. Tak jak je tady teď, z toho můžeme vyloučit? Já si myslím, že by tady především mělo jít o bezpečnost pacientů. Takže bych chtěla vědět, jak je možné, že to bude tedy zahrnuté v rámci jedné směrnice a nezahrnuté v rámci druhé. Já myslím, že to je důležitý bod, kterému se jistě bude věnovat i zasedání stínových zpravodajů. Dobrá, děkuji. Byla tady řada otázek pro Andrease k odpovězení. Máte 14 minut. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já se pokusím si to velice stručně abychom eh, mohli v další fázi eh, výměny názoru o tom hovořit později a budeme o tom diskutovat na schůzi stínových zpravodajů. Všechny příspěvky byly velice užitečné, především děkuji stínovým zpravodajům, kteří velmi aktivně pracovali na tomto návrhu. Začnu u článku 7. Já tomu rozumím tak, že tato regula, konzultace se vytváří se zainteresovanými stranami. Aspoň tak to funguje v Německu. Takže oni předloží návrhy a ty už tak jako tak jsou někdy tvrdé, protože nejsou vždy ochotni posunout celou tuto profesi o krok dále. Pokud se dohodnou a rozhodnou v Německu, tak potom požádají ministerstvo hospodářství, aby eh, regulovali dané povolání a potom to také můžou oznámit Evropské komisi, požádat o kontrolu a dá se to udělat velice jednoduše. Takže já osobně si myslím, že zahrnout další zainteresované strany by bylo užitečné, ale konec konců už jsou konzultováni. Teď, co se týče toho vyloučení, Catherine, to je velmi zajímavá otázka. Je to v podstatě dilema celého přístupu. Proporcionalitu jako zásadu máme ve smlouvě a ve směrnici o profesních kvalifikacích. Tak proč bychom to teď měli dělat znova? Existují argumenty na jedné na druhé straně, může vysvětlit, nevím, jestli vás přesvědčím. Otázka ovšem je, jestli můžeme vyloučit Eh, oblasti ze směrnice o profesních kvalifikacích, které tady nejsou. A já myslím, že to je právně dosti nebezpečná věc. Já můžu přistoupit na to, že většina kolegů má jiný názor, ale uvidíme, jak to vyřešit. Tak, abychom na jednu stranu vzali v úvahu ustanovení smlouvy, Julia Reda to zmínila, a také Sergio Conferaty. A na druhou stranu musíme vzít v úvahu, že toto směrnice je tak říkajíc podřízená směrnici o profesních kvalifikacích. A tím možná i částečně odpovídám i na otázku Helse, na otázku zdravotnictví. To si myslím, že je určitě specifická oblast. Ano, jde první o pacienty a jejich bezpečnost, ale tady se jedná o lékaře a ne tak nutně o bezpečnost pacientů. Pokud je to provázané, tak pochopitelně má primát eh, bezpečnost pacientů. Prostě řešit, jestli lékař může praktikovat v zahraničí, to je jiná otázka a myslím, že se nám to tady daří dobře vyvážit. Doufám, že Sergio a já to budeme schopni spolu vyřešit. Souhlasím také eh, v otázce vysílání pracovníků a Adam Scheinfeld velmi dobře ukázal ten příklad té neproporcionality v jednom konkrétním případě, je jich spousta dalších. Co se týče vysílání pracovníků, tak na to bychom šáhat neměli, s tím souhlasím, ale možná bychom měli říci, že pod že to, co členské státy činí v rámci této směrnice vysílání, musí také odpovídat zásadě proporcionality. Zásadu proporcionality máme ve smlouvě a ve směrnici o vysílání pracovníků, takže v podstatě jenom eh, říkáme něco, co je zcela zjevné. Ale možná, že to členským státům připomene, že tady máme určité rezervy. Kromě toho, paní předsedající, vlastně bych asi neměl co dodat a myslím, že teď je potřeba to probrat mezi stínovými zpravodaji a najít kompromisní řešení a potom hlasovat. Děkuji. Dobrá, já také děkuji. Hlasovat se bude 4. prosince. Takže já vám všem děkuji za vaše příspěvky. Přeji hodně štěstí ve zbytku tohoto procesu a tím, myslím, můžeme uzavřít dopolední zasedání s tím, že budeme pokračovat odpoledne ve 14.30, takže začneme o půl hodiny dříve, vězte všichni a ráda bych také poděkovala tlumočníkům za jejich práci během dopoledního zasedání a přeji vám dobrou chuť. Uvidíme se odpoledne.